Dámy a pánové, tak, dostáváme se k bodu jednání číslo 23. Jde o veřejné slyšení a budeme se zabývat zprávou týkající se strategického sdělení EU v reakci na propagandu třetích stran zaměřenou proti EU. Myslím si, že tato zpráva přichází včas. Je to zpráva paní Anna Foďga. A v podstatě se hovoří o tom, jakým způsobem tedy bojovat proti eh, nepřátelům. Hovoří se tady také o manipulacích informací, také v souvislosti s eh, událostmi na Ukrajině, na Krymu. A v tuto chvíli tedy vidíme, že jde opravdu o velmi silnou bitvu. Ve chvíli, kdy chcete vyhrát nicméně ten boj, tak se musíte také přizpůsobit strategiím nepřítele. A toto je samozřejmě zcela zásadní a proto v tuto chvíli je třeba se na tuto strategii novou eh, zaměřit. To znamená, je třeba si uvědomit ty výzvy, před kterými stojíme a víme přesně, co se stalo po co se stalo v době větnamské války a před ní a po ní. To znamená, že je třeba vyhrát hlavně boj také v rámci médií a mediální propagandy, protože ta používá obrazy, záběry, které jsou velmi silné. A je třeba se tedy podívat, jak funguje ta současná mediální eh, propaganda a jakým způsobem lze tedy bojovat proti teroristickým organizacím v dnešní době. To znamená, je třeba se podívat, jak tyto prostředky jsou využívány. My samozřejmě musíme v tuto chvíli také se podívat, jakou strategii tyto organizace používají, protože oni samozřejmě ve svých médiích minimálně ukazují ty příběhy úspěchu a využívají mediální strategie, které my v tuto chvíli nepoužíváme, protože také nejsme jednotní. A je třeba se tedy podívat, jakou strategii bychom měli začít používat my i v rámci naší společnosti a v rámci naší multilaterální politiky, tak abychom se mohli postavit této mediální propagandě, tomuto mediálnímu boji ze strany nepřátel. Podívat se tedy, jakým způsobem tato propaganda funguje v regionech a jakým způsobem lze tedy vyhrát duše a e, myšlenky a vlastně postoj našich e, spoluobčanů. Já tedy vidím, jak v tom, této oblasti v tuto chvíli selháváme, ale je třeba se také podívat na ty nové prostředky, které nabízejí sociální média. Samozřejmě vidíme, jakým způsobem dochází v podstatě k odlevu nebo k odchodu občanů Francie, Belgie do konfliktních zón. A já si myslím, že mnoho z nás si Neuvědomil, že v tu... Uvědomujeme si, že tedy ta fáze, či ta, a, to období, ve kterém se v tuto nacházíme, je již jiné. To znamená, potřebujeme opravdu komplexní opatření tak, abychom mohli bojovat proti této protievropské propagandě to znamená, potřebujeme nějaké, nějaké nástroje, jakým způsobem bychom se mohli postavit či bojovat proti těm informacím, které v tuto chvíli rozšiřuje nepřátelská propaganda. Takže v tuto chvíli jsem velmi rád, že se budeme moci vyslechnout odborníky, kteří tomuto uh, rozumí. Uh, a bude s námi hovořit pan Andrew Redman, bude s námi hovořit také pan Georgi Poměnovský, který je odborníkem hlavně na situaci, která se týká eh, Ruské federace. A eh, vím, že vy jste tedy opravdovým eh, odborníkem. A jsem také velmi rád, že tedy s námi budou hovořit také novináři takže to, jak jsem již zmiňoval, je tady pan Hretman, je tady pan Pomjanovský, jak víte, že tak zastupuje organizaci, která je velmi efektivní a proto bych byl velmi rád, kdyby nám mohl říci tady něco o své práci, o svých projektech a studiích, které měly do, opravdu zásadní dopad také na aktivity a na práci SVČ a také Evropské komise. A za třetí s námi bude třetí odborník, kterého vidíte na obrazovce. Bohužel k nám nemohl přijet osobně z Kanady, ale máme ho tedy tady přítomného prostřednicím této videokonference a je to pan Mabin Šajk, který se také specializuje na eh, boji proti terorismu a džihadistickým skupinám. Takže já vám velmi děkuji za to, že jste za námi přišli, že jste se rozhodli s námi účastnit se této konference. A ještě předtím, než dám slovo našim odborníkům, tak bych poprosil paní Fotiguis by nám k tomu něco chtěla říci. Prosím. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala vám i sekretariátu AFETu a SEDE za uspořádání této akce jsem přesvědčená, že prezentace všech tří expertů bude velice cená pro přípravu zprávy, která bude předložena v krátké době k prvnímu projednání. Na rozdíl od očekávání Naše sousedství je složité a to jak na východě, tak na jihu je e, ta ruská politika čím dál agresivnější, využívá sofistikované informační nástroje proti našim institucím, našim hodnotám. A Kromě toho dochází k agresivní radikalizaci a je velmi těžké eh, zjistit, eh, detekovat eh, a, a omezit, potlačit tyto jevy. V obou případech, ale hlavně v případě Ruska, můžeme uvažovat také o využívání informací jako zbraní. Jež velmi dlouho tato země využívá eh, paralelní komunikační kanály pro čistě vojenské účely. Máme příklady Gruzie a hlavně Ukrajiny, kde jsme si jasně vědomi, že v období, které předcházelo útoku na Ukrajinu, nebo tedy v té stabilnější fázi konfliktu docházelo k silné komunikační strategické kampani a co se islamského státu týče, tak také tam pozorujeme zásahy různými formami na území členských států Evropské unie cestou radikalizace mladých občanů evropských zemí. Ale kromě toho existuje daleko méně viditelný um, Eh, kanál, kdy dochází k podkopávání mírotvorných aktivit na různých úrovních. Takže tato eh, propagandistická kampaň má za cíl vlastně podkopávat veškeré mírové snahy v složitých oblastech. Takže děkujeme vám, že jste přišli mezi nás. Děkuji, máte slovo. Pane Redmane. Dobrý den. Děkuji, pane předsedo, že jste mě sem pozval a řeknu pár slov o propagandě z pohledu novináře. Nejprve pár poznámek eh, k rozdílu mezi Mm, jaksi běžnými médii a šířením nenávisti. Co se týče nizozemského referenda k Ukrajině, tam vidíme škodlivé důsledky těchto jevů. Evropské, evropská média mohou jenom omezeně na toto reagovat a existují další formy propagandy z jižního sousedství, takže mohu zmínit třeba izraelská média, která také mají své politické cíle. E, ten takzvaný spin to je třeba definovat. Můžeme říci, že propaganda je e, propagací určitých sdělení, e, které mají vyvolat určité emocionální reakce a e, liší se od běžného pokrytí, mediálního pokrytí událostí s tím, že má ovlivnit myšlení. Nic ne, jako stoprocentní objektivita neexistuje. Všechno samozřejmě určitým způsobem formulované, ale tady se jedná o systematickou kampaň s jasně stanoveným cílem, který na mm, první pohled nemusí být patrný. Můžete tomu říkat propaganda, já tomu říkám spin, Protože třeba i v britských médiích a v některých psaných médiích eh, i v Rusku, tak Daily Mail, British Express, eh, britský bulvár eh, svým způsobem zpracovává výsledky a legitimizuje vlastně okupaci Palestíny. Ruská média Eh, provádějí selekci eh, citací a událostí tak, aby vypadaly eh, jaksi dobře. Dále agentura Sputnik po mm, akci Jukov na Krymu a v Evropě poskytují takzvané informace zdarma a snaží se, aby vytvářeli ovzduší v Evropě, že Krym bez tak patří Rusku. A záleží na tom, jak chcete, aby lidé viděli svět, aniž by to bylo vyložené lhaní, e, takže třeba pokrytí e, malého počtu e, izraelských útoků na palestinské lokality. Já musím říci, že rozsah ruského programu je jedinečný, ale Ehm, ty charakteristiky se eh, shodují v celé řadě eh, případů, takže třeba co se týče ehm, sociálních médií, kde eh, celá řada e-mailů a, a sdělení nějakým způsobem vytvářejí určité povědomí, které ovlivňuje veřejné mínění. ruská ambasáda při EU si stěžuje eh, na tom, že eh, jak si hovoříme o ruských jednotkách na Ukrajině a snaží se tedy eh, překroutit určité informace pod záminkou plurality. A E, setkávají a vytvářejí setkání se speciálně selektovanými experty, e, tak aby e, tak překrucovali postoje vůči mezinárodnímu právu a zprávy OSN, které hovoří o Gaze, například izraelský tisk vůbec neuvádí. Daily Mail eh, se věnuje euroskeptické agentě, což může škodit Evropské unii, ale tam je rozdíl, protože ty ruské, eh, ruská propaganda eh, má za cíl jaksi vyloženě zastírat trestnou činnost. Evropská Mm, ústava může věnovat více pozornosti svobodě slova, ale přesto, tedy americká ústava garantuje svobodu slova a i přesto může docházet ehm, k propagandě, která eh, se je vlastně trestnou činností, jako třeba v případě islámského státu. Daily Mails ne, neuveřejňuje eh, návody na výrobu zbraní a eh, ale nevěnuje se třeba eh, etnické nenávisti, kterou šíří ruská média. Tady není čas popisovat všechny případy zneužití, ale Známe různé typické příklady, například ruská propaganda v souvislosti s eh, migrační krizí, o eh, tom eh, falešném příběhu o znásilnění dívky v Německu. To je vyvolávání agrese vůči migrantům. Nizozemské referendum ukázalo, jak je nebezpečná ruská propaganda evropským zájmům a jejich pokrytí tohoto referenda, e, kdy zastavovali lidi na, na ulicích a e, vybírali ty, mm, ta vystoupení, která podporovala jejich teorii, kdy e, Rusko prostě naše veřejné mínění ovlivňuje, ať chceme nebo ne. Je to země skorumpovaná bez ohledu na to, jak se snažíme v rámci mezinárodních dohod s tímto bojovat geopolitických debatách mm, není eh, možné nalézt pravdu. Řekne se, že Ukrajina je skorumpovaná, ať se na to podíváme z jakéhokoliv pohledu, ale falšované eh, informace se snaží ovlivnit například eh, voliče v Nizozemsku a jiných zemích. A co by s tím tedy měly dělat evropské orgány? Východní propaganda a kontrapropaganda a to je jedna možnost a ID, to o tom budete hovořit hlavně vy, pane Pomjanovský, znamená vytvořit jakýsi eh, kontra, eh, diskurs, který bude jaksi uvádět na pravou míru tuto situaci. Ovšem já bych chtěl podpořit všechny novináře, aby četli eh, tuto eh, ruskou propagandu s těmi sfalšovanými příběhy, aby bylo možné na to reagovat. Eh, každá, každý vládní materiál může být ovlivněný původem. Já bych řekl, že existuje i v Evropě přece jenom nezávislá, eh, existují nezávislá média a ta by měla právě svoji nezávislost projevit na tomto poli. Čili nejprve eh, je potřeba politickou reakci a eh, využití existujících médií a také tedy regulační nástroje. My nemusíme vymýšlet kolo, máme Eh, dobře eh, fungující organizace, které, mají, které mohou korigovat nepřátelská sdělení. Politické strany to jsou, nebo tady se tomu eh, říká politické skupiny, které mají svoji agendu co do ob, obrany hodnot, kterými mohou vlastně bojovat proti ruským, ruské propagandě a to tež třeba ve Spojeném království. Eh, je ovšem potřeba věnovat prostředky, kreativitu a úsilí, eh, aby se vysvětlilo na eh, veřejnosti, k čemu dochází jak v Rusku, tak na Ukrajině a podobně. A politická strana třeba, která je pro v, hlasovala v referendu pro, eh, tak, eh, ale má eh, nedostatečné možnosti nebo nedostatečně ovlivňuje na rozdíl od poselství z Moskvy a podobně. Jestliže Hollande a Merklova v určitou chvíli označili Eh, situaci na Ukrajině jako ruskou agresi, pak je toto potřeba eh, lépe eh, využít až, až šířit. Je to taky otázka rozpočtu, který je často omezený a, jak jsem říkal, politickým představitelům na politických stranách mm, odpovědnost za mm, propagování určitých myšlenek je, eh, souvisí s ovzduším na eh, jednotlivých eh, médiích. Já uvedu třeba jeden příklad, Taňuk, ruská agentura, která nenašla kupce na, v rámci privatizačního procesu a je Eh, je to vlastně hlavní eh, zdroj těchto eh, propagandistických informací a snaží se vyprovokovat etnické násilí s podporou Ruska v Kosovu. BBC taky musela omezit cizojazyčné vysílání, takže jsme viděli například, že britský regulátor Eh, stíhá eh, novináře, kteří uveřejnili eh, falešný příběh o znásilněné německé dívce. Potom je tu otázka mm, jaksi dávání novinářů na černou listinu. To je všechno otázka, která vyžaduje koordinaci v rámci Evropské unie a kolegové k tomu určitě budou moci říci více v souvislosti třeba s audiovizuální směrnicí která eh, vyžaduje možná více eh, úsilí v rámci své implementace. Pak máme tu celou tu problematiku islámské radikalizace, mm, která se vlastně příliš neliší od mučení a vraždění eh, na Donbasu. A takže já vám děkuji za pozornost a těším se na otázky. No. Já nevím, jestli to nebylo tohle, ale... Děkuji, nyní dávám slovo, slovo panu Pomjanovskému, který se zažívá celý život, jak někdo jeho jméno komolí. A teď mu tedy dávám slovo. Děkuji, Elmare, děkuji, pane předsedo. Jenom abych poukázal na to, jak naše práce sebou vzájemně souvisí, musím říci, že Elmar Brok je také eh, členem předsednictva nadace Evropa pro demokracii. Takže eh, my se vlastně každý za své, ve své oblasti snažíme o to též. Nejprve chci poděkovat AFED za to, že nás pozvali na toto slyšení. AFED Myslím si, že jde o mimořádně důležité téma a chceme také pogratulovat členům, členům parlamentu, především paní Fortiga, za všechnu práci odvedenou na tomto tématu. Protože je jasné, že evropští politici mají nabitý program, ale tohle by tedy měla být jedna z priorit. A rád bych také na úvod obecně promluvil na téma strategické propagandy tím odpovím předem na otázku jedné nevládní organizace, která byla učená mě. Já si myslím, že ochrana komunikací je velmi důležitým úkolem pro Evropskou unii, nicméně na půdě naší nadace se na to díváme trošku jinak. Chceme chránit základní hodnoty a demokratické a lidská práva. často tedy eh, vycházíme z trochu jiného předpokladu. ED se nezabývá strategickou komunikací, to znamená, že nic eh, neprodukujeme, žádné dokumenty. Jen přispíváme, pomáháme místním médiím tak, aby byla nezávislá, aby se kvalita jejich obsahu zvyšovala a tím chráníme a propagujeme demokratické hodnoty a základní eh, lidská práva. To znamená, že my sami nepublikujeme nějaké texty nebo závěry nebo doporučení. Jen sledujeme dodržování etického kódu žurnalistiky. Zprávy měly být objektivní, důvěryhodné a zároveň poskytnout informace nejlepším možným způsobem. Kromě toho, minulý rok jsme koordinovali eh, studie toho, jak fungují ruskojazyčná média, která byla dokončena a představena veřejnosti v červnu 2015. Tuto zprávu si objednala nězozemská vláda a eh, je to tedy praktický důkaz toho, jak nevládní organizace mohou přispívat k fungování společnosti. Práce, spolupráce s médií pro nás není nic nového, protože poslední tři roky už podporujeme nezávislá média v evropském prostoru, na jihu i eh, na východě. Začnu od východu. Vyjádřím se k ruské státní propagandě a pak přejdu trochu na jich. A uzavřu své vystoupení doporučeními. Na východě. Vidíme naprostou dominanci oficiální kremelské propagandy, což není žádná náhoda. Je to výsledek velice dobře vypracovaného strategického plánu se lze získat naprostou politickou kontrolu a také dominaci nad zahraniční politikou. Eh, Kremlu trvalo 12 let, než eh, tedy vlastně tuhle politiku plně uvedl do praxe. Šlo o postupný proces, například v roce 2004 docházelo tedy k postupnému odstavení nezávislých médií, ehm, zpravodajských agentur. V roce 2014 byl například uzavřen server Tentalu, což byl tedy velice oblíbený a server pod vedením pana Kysilova. Prostě byla to celá řada postupných kroků. A analytici už dlouho varovali, že k tomu dochází, nicméně Evropa předtím zavírala oči. Dávala přednost, tedy trvalo to až do okamžiku, kdy došlo k anexi na Krymu a také k kyberútokům v pobaltských zemích, než eh, jsme se byli ochotni připustit kremelskou agresi a to, jak vypadá nová oficiální kremelská politika, která se mezi tím však stihla diverzifikovat, rozšířit počet používaných nástrojů, včetně užití sociálních médií, takzvaného trollingu a také internetových platform. V tomto kontextu jsme byli vypracováni, požádáni, abychom vypracovali studii a navrhli praktická řešení, která by umožnila posílit existenci demokratických a nezávislých médií. A to i přímo v Rusku samotném. Závěry zprávy jistě velmi dobře znáte, takže já se zmíním jen o několika bodech. Například zpráva potvrdila, že ruskojazyčná média a jejich publikum jsou ignorovány západními médii a potenciálními donory a do této situace vstoupil Kreml a využil to k svému prospěchu. A začal tedy investovat do toho, aby založil vlastní eh, státní propagandistické kanály, které v ruštině oslovují cílené publikum a šíří protizápadní propagandu. Ruské kanály se stále více zaměřují také na, na zahraniční publikum prostřednictvím televizního kanálu Russia Today a dalších kanálů. Nicméně pořídit vlastní média není jediný způsob, jak šířit propagandu. Jsou tu i zástupné instituce, jako jsou různé lobbyistické organizace, think tanky a PR firmy. My jsme se tedy soustředili na rusky mluvící publikum, analyzovali jsme obsah, e, který je velice zajímavý v ruském jazyce, odpovídá potřebám publika, často využívá nostalgických nálad a dokumentární filmy e, tedy jen ještě posilují ten pocit, že Rusko je obětí západu, posilují nostalgii po sovětské minulosti. Náš průzkum ukázal, že právě tento typ programů, také protože je vysoce kvalitní, pomáhá získávat stoupence oficiální propagandy. Tím chci říct, že eh, je zásadní, bojujeme proti takovéhle propagandě, neomezovat se na nějaká jednoduchá prohlášení a řešení, protože ta nepřinesou žádoucí účinek. Petr Pomerancev nám pomáhal s vypracováním této zprávy a je to člověk, který už dlouho upozorňoval na tento nežádoucí vývoj. V podstatě Máme co dočinění s tím, že Kremlin vytváří takovou představu paralelního světa prostřednictvím sofistikovaného vytěžování informací, dezinformací, manipulací a také eh, přímého lhaní. Vytváří dojem, že Rusko je eh, pevností, která odolává útoku zvnější, zvnějšku a že je tedy třeba eh, naprosto slepě poslouchat jeho velitele. Tento příběh je stavěn do, kontraktu tradič, do kontrastu s tradičními západními hodnotami vlády pořádku zápona, zákona a liberálními hodnotami. Jako... It also touches on... Je tedy a, naivní myslet si, že řešení pro nás je pouze v oblasti šíření demokracie. Žijeme v době, kdy musíme uvažovat i o ozbrojeném konfliktu. A proto se nesmíme tedy zaměřovat na ruskou státní propagandu izolovaně. Nenávi, ne, nedávná analýza Průzkumného centra Levada ukazuje, že válka v důsledku této propagandy je ruským publikem stále více vnímána jako přijatelné řešení. A to je podle mého názoru zásadní nebezpečí pro mír na celém kontinentu. A Právě proto, že tento problém je tak komplexní, je třeba přijít také s inovativním řešením na mnoha úrovních. Neexistuje žádné jednoduché řešení, je ale důležité si uvědomit, že všichni k němu můžeme nějak přispět. Pokud jde o EED, dostávám se zpátky k té studii, o které jsem hovořil hlavní poučení hovoří o tom, že jsme zanedbali pozornost, kterou jsme měli věnovat rusky mluvícímu publiku a že je tedy minimálně třeba podporovat demokratická, nezávislá a přitom ruskojazyčná média minimálně v zemích tzv. východního partnerství, tak abychom tedy reagovali na lži, které se šíří. Jestliže nebudeme reagovat včas, tato propaganda bude mít trvalý dopad formou tzv. sociálního inženýringu. Je třeba tedy také rozšířit naše nabídku, naši informační nabídku, věnovat se i záležitostem e, společenským, domácím, produkovat dokumentární a, e, filmy a seriály a přímo i zábavné pořad, pořady. Některé iniciativy, především regionální, v tomto ohledu existují, jsou však mizerné a nejsou dostatečně financované. Je tedy třeba, aby se tršili, těšili nebo získali dlouhodobou a kvalitnější finanční podporu ze strany zahraničních sponzorů. Koordinace všech těchto snah a tedy eh, vklad ze strany případných dárců může pomoci k posílení kvalitní žurnalistiky a návratu pluralismu eh, do prostředí ruskojazyčných médií. Například by mohl vzniknout, vzniknout regionální spravodajská agentura v ruštině, a při, existují už takové příklady, například v pobalských republikách. E, Pobalské mediální centrum bylo založeno v Rize loňský, v loňském roce. A je také důležité soustředit se na vytváření obsahu. A e, možná, že tedy zakládání těchto spravodajských e, center a mediálních center mimo Rusko by mohlo přilákat západní sponzory, který, kteří, jsou jinak, kteří jinak váhají s investicemi přímo v Rusku. A teď tedy pokud jde o situaci na jihu, tam také naše nadace funguje a podporuje celou řadu mediálních aktivit. Propaganda islámského státu často konkuruje ruské propagandě. Jsou to dva různé jevy, které však mají něco společného. Rozdílů samozřejmě najdeme mnoho, i pokud jde tedy o ty hlavní aktéry. Ale v obou případech jde v podstatě tedy centrální nebo centralizované úsilí, které se soustředuje kolem kultu několika osob, používá podobnou metodiku k šíření rozdílné ideologie. Ovšem ten největší rozdíl je v tom, jaký dopad mají tyto dva fenomény, zvláště ze středně a dlouhodobého hlediska. Propaganda islámského státu se neustále mění a nepředstavuje tedy systematický problém pro Západ jako takový. Je to však systematické nebezpečí. Ruská propaganda však vede k systemickým změnám ve společnosti a proto nebezpečná pro Západ je. Můžeme eh, k tomu srovnání použít i čísla. Když se podíváme na ruskou státní propagandu, vidíme, že už stihla otrávit mysli miliony, milionů lidí. A přesto tedy to pořád ještě bereme jako téma pro nějakou diskuzi. Na druhé straně islámský stát úspěšně rekrutoval pět tisíc lidí, udělal z nich bojovníky v Syrii, případně je vrací do Evropy, aby šířili terorismus a tohle považujeme za katastrofu pro Evropu, takže je potřeba trošku změnit naše měřítko a zasadit oba jevy do správné perspektivy. Tím samozřejmě nechci říct, že jeden je méně nebo vůdce důležitý. A když se na to díváme z tohoto pohledu, jaká můžeme mít doporučení. A tady tedy vycházím z názoru celé řady expertů. Za prvé je třeba podporovat nezávislá média. V tom musíme nadále pokračovat, musíme do toho nadále investovat a nabízet podporu lidem, tedy těm, kteří jsou skutečnými odborníky, kteří znají své publikum, kteří vědí, jak situaci řešit. A potřebují naši podporu, aby mohli zůstat nezávislí. Musíme také zvyšovat povědomí společnosti. Tady je důležité, eh, jakým způsobem budeme komunikovat nebo tedy propagovat naše základní hodnoty. A konečně musíme opakovaně upozorňovat na, eh, širo, na široký záběr ruské dezinformační kampaně. Protože tato propaganda v podstatě šíří lži i v našich vlastních jazycích, v našich vlastních médiích na našem území. Tady máme k dispozici celou řadu nástrojů etických, právních a různých dalších mechanismů, které umožňují například i tedy eh, bojovat s ilegálními finančními toky, které financují činnost těchto médií. A tady bych rád skončil. Muchas gracias, señor Pomianowski. Děkuji, pane Poměnovský. A v tuto chvíli předáme slovo panu Mubinu Šejkovi, který je specialistou na radikalizaci, derakalizaci a boj proti násilnému extremismu a také boj proti terorismu. Kromě toho je, studuje, eh, je tedy doktorantem eh, Liverpoolské univerzity na fakultě psychologie a ve 19 letech odešel do Indie a do Pakistánu, tam se zradik- zradikalizoval a e, pohyboval se tedy v extremistickém kontextu, ale teroristické útoky z 9. září ho donutily k tomu, že v podstatě přehodnotil své hodnoty. E, dále tedy pokračoval v islámských studiích, mimo jiné tedy také v Sýrii a v rámci těchto studií se také eh, deradikizoval a poté začal pracovat také pro spravodajské služby. Takže v tuto chvíli mu předávám slovo. Děkuji. Je mi ctí eh, moci pohovořit takto zprostředkovaně na půdě parlamentu v Bruselu. Pokud jde o moji práci jako agent v utajení, pracoval jsem takhle tři roky, zpracoval jsem celou řadu případů, zabýval jsem se infiltrací do určitých skupin. Poté jsem strávil čtyři roky u soudu, kde jsem tedy eh, svědčil celé řadě případů. V roce 2010 jsem tedy když jsem skončil své aktivity jako svědek, jsem začal sledovat vývoj situace na Facebooku a Twitteru a všiml jsem si, že mladí lidé tedy tam dávají celou řadu komentářů o tom, co se děje, ať už jde o válku v Syrii, arabské jaro 2011-12. A sledoval jsem tedy diskuze mladých lidí o tom, jestli je dobré vydat se do Sýrie bojovat. Tato téma se objevovalo stále častěji. Já jsem tomu říkal tedy výchova dorostu pro islamský stát v letech 2013, 12 eh, a 14 a také na počátku 2015 jsem přímo vstupoval do kontaktu s těmito komentátory, s, těmito, s touto omladinou a vypracoval jsem takovou strategii, jak je oslovit. A Říkala jsem si, že ji prostě vyzkouším na těle mladých lidech, abych zjistil, co funguje. V té době jsem také si začal všímat toho, že tedy se najednou objevila spousta expertů na téma radikalizace, byly pořádány konference. A já jsem tady sledoval i tento vývoj, abych zjistil, jak efektivní jsou ve své práci jak dobře se jim daří oslovit tyto ohrožené mladé lidi. Já jsem tedy uh, svoji argumentaci opřel o několik pilířů. Za prvé, uh, já jsem tedy vlastně citoval přímo z Koránu, snažil jsem se vyvracet lži islámského státu, kdy tedy účelově vytrhuje z kontextu některé súry z Koránu a používá je k přesvědčování mladých lidí. Šíří také propagandu prostřednictvím písní, veršů, které se mladé lidi učí a to je tedy další účinný způsob. Já jsem tedy vymyslel takovou zkratku, takovou postavu. Terorista skrytý v převlečení islamisty, TIS. A zjistil jsem, že tenhle přístup funguje. Že jsem, jsem že jsem měl možnost přímo oslovit eh, mladé, kteří již byli radikalizováni islámským státem, dokonce i stoupence al kaidy protože jsem hovořil jazykem, kterému rozuměli. taky jsem používal Korán a byl jsem ochoten vést dlouhé debaty. Když se řekne, že tohle je bitva eh, v myslích, tak tedy musíme brát tenhle termín vážně a opravdu ze všech sil bránit naše hodnoty a zároveň spochybňovat ty jejich. Použiju dva příklady toho, kdy se mi podařilo odradit lidi od radikalizace. Jeden člověk byl z Finska, což je docela blízko od vás. Byl aktivní na dvou účtech islámského státu v angličtině já jsem strávil skoro rok a půl debatami s tímto člověkem. Já jsem se ho snažil velmi eh, jemně přesvědčit na příkladech z Koránu, nabídl jsem mu přátelství a on nakonec opustil tuto diskuzní skupinu a stal se z něj člověk, který argumentuje proti a vystup, tedy bojuje proti extremismu. Sám za sebe. Čili on sám se stal aktivní v tomto směru. A já jsem tedy v podstatě použil stejný mechanismus náboru, který používá islamský stát proti islámskému státu. Našel jsem mladého člověka, mladého muže, vysvětlil jsem mu, co je správné a co ne, a pak se ukázalo, že tenhle člověk je ochoten šířit to nově získané přesvědčení dál. Pak mám příklad dívky eh, ze Spojených států, bílé pleti, které, které se pokusil islámský stát rekrutovat. Já jsem se s ní spojil prostřednictvím Twitteru, Skypeu, direct messaging a díky bohu se mi podařilo eh, přemluvit jí, aby neodcestovala do Sýrie, nepřipojila se k bojovníkům. To jsou úspěchy, ale zažil jsem samozřejmě i neúspěchy. Nemůžete zachránit každého. Pro některé mladé lidi je tohle život, který si vybrali. Za třetí, je to problematika eh, toho správného rozměru. Vláde ten problém sami o sobě nevyřeší. Je důležité, aby se zapojil také soukromý sektor, aby vlády aktivně zapojily nevládní organizace a soukromé korporace, které jsou ochotny věnovat peníze na tento účel, ale vlastně nevidí komu ani nevědí, do jaké metodiky by bylo vhodné investovat. Proto tedy opravdu eh, apeluje na váš parlament, abyste vystupovali právě tímhle směrem, abyste oslovili muslimské organizace, eh, interkonfesionální organizace a získali je na svou stranu. Ve chvíli, kdy islámský stát uvidí, že tedy na takovéhle internáboženské platformě mohou koexistovat křesťané, židé, muslimové, tak je to daleko přesvědčivější, eh, než tedy když eh, na Twitteru jeden stoupence, stoupenec islámu hrozí prstem a říká, ne, ne, ne, tohle islám nepovoluje. Jinak můžu potvrdit, že dalším problémem je ruská propaganda, tak jak řekli předchozí Eh, řečníci a také to, že tedy ta protipřistěhovalecká retorika je stále ostřejší. A dnes vidíme, že dokonce i francouzští politici jsou financováni z Ruska a prosazují tyto myšlenky. To je velký problém. Tady eh, vlastně vidíme vznik dalšího problému, který budou muset řešit naše policie a zpravodajské služby na jedné straně musí tedy sledovat vývoj mezi stoupenci islámského státu, ale nyní musí sledovat také uprchlíky. A nejen to, že tedy mezi uprchlíky se zamíchají bojovníci islámského státu, ale dokonce i tedy uprchlíci, kteří nejsou radikalizováni, kteří vidí, co se děje, jak se k ním lidé staví, možná nakonec zvolí cestu radikalizace. Je tedy třeba odstraňovat tyto předsudky proti imigrantům. Já jsem byl velmi potěšen tím, když jsem viděl v Bruselu tisíce lidí před pár dny na tom pochodu proti terorismu, proti extremismu. To je velice pozitivní výboj, který je třeba dále podpořit. A konečně bych řekl, že čím déle bude Asádův režim z diplomatického hlediska tolerován, zrovna včera zase bombardoval eh, místní obyvatelstvo. Výsledkem byly desítky mrtvých. Čím déle budeme i nepřímo podporovat Asádův režim, tím déle vydrží i islámský stát. A já chápu, že Asa, Asad tvrdí, musíte podporovat nás, my bojujeme s teroristy, ale není to tak. Pravda je, že i Asad je terorista v Syrii. Má za sebou dlouholeté zkušenosti s tím, jak vraždit, mučit, znásilňovat. A pokud tedy se nevyrovnáte s Asadem, tak retorika, kterou používá eh, islámský stát, bude vlastně jen symptomem problému, nikoli problémem eh, samotným. A rád bych uzavřel své vystoupení problematikou bojovníků, kteří se vracejí ze Syrie. Zpravodajské služby budou muset ještě zjistit, jak je možné, že takovýhle lidé se vrátí a pak tedy vystupují ve školách, v mešitách a stávají se vzory pro mladé muslimské publikum. Tihle lidé totiž nemusí být ani eh, bojovníci, ale velmi často jsou to zdánlivě velmi dobře integrovaní lidé, středostavovští eh, zástupci. A bylo by také dobré, protože se najdou případy toho, kdy se bojovník vrátil ze Syrie, situace tam ho odradila, deradikazovala se. Takovéhle případy by bylo dobré zveřejňovat a poukazovat na to, že je tedy možná i reintegrace. A je důležité tedy, aby tady vláda hrála aktivní úlohu aby pokryla celé to informační spektrum. Samozřejmě tady důležitou úlohu hrají i nevládní organizace. Je třeba daleko efektivněji bojovat s propagandou, který, kterou šíří islámský stát. Děkuji. Děkuji, děkuji. Děkuji, kolego. A začneme s rozpravou a v tuto chvíli pan Guriano, prosím. Děkuji. Děkuji za to, že mohu hovořit. Mohu hned přejít přímo k otázkám? A v tuto chvíli bych chtěl ještě do něco dovysvětlit. Já jsem si vyslechl pana Redmana a zmiňoval mimo jiné také eh, propagandu typu Daily Mail. A já se ptám, nemyslíte si, že britská vláda nedělá něco podobného? V podstatě takovou podobnou kampaň. E, samozřejmě, teď v tuto chvíli nehovoříme o tom, co je cílem té kampaně, ale o způsob propagandy, ten stejný způsob, jak si e, nás ty stejné nástroje, to znamená užívání statistických údajů, analýz a tak dále. To znamená, že samozřejmě v tuto chvíli jedni podporují jednu stranu a druhý, druzí, druzí. Ale například, co se týče britského eh, referenda, tak tady si myslím, že všichni, obě dvě strany jsou na tom stejně, používají stejné nástroje, stejné zbraně. Dále, co se týče samotných řešení. Já jsem měl takový dojem, že tady budeme chtít nějakým způsobem měnit média, ale ta média v tuto chvíli existují a konají. A já se ptám, zda si nemyslíte, že součástí problému je to, že mainstreamová média v Evropě a ve Spojených státech amerických nevždy podávají a poskytují pravdivé informace. Velmi často jsou velmi zdrženliví, eh, velmi často nehovoří konkrétně o konkrétních lidech, konkrétních jménech. A nemyslíte si, že se tady jednoduše příliš mnoho zamlčuje, že příliš mnoho jaksi událostí a faktů se eh, jednoduše nezmiňuje. Velmi často v podstatě se hovoří nebo nehovoří se vlastně o tom, co Putin řekl či i neřekl, ale já si myslím, že v tuto chvíli, kdy hovoříme o ISIS, například o ISIS, tak tady v tuto chvíli bychom mohli hovořit o něčem, co můžeme nazvat eh, pornografií civí. A já jsem neslyšel, že byste zmiňoval, pokud bychom tedy chtěli hovořit o ruské propagandě a o těch opravdu neuvěřitelných nástrojích, které používá, tak byste vůbec nezmínil v podstatě ty mediální akvizice, především ve východní Evropě. A ono už to vůbec není v tuto chvíli eh, žádná, žádný vtip, ono už je to opravdu vážné. Prosím, máte slovo, kolego. Já bych eh, rád řekl eh, něco. Já jsem byl 40 let, pracoval jako novinář a v tuto chvíli musím říci, že jsem velmi nešťastný, že odešel můj eh, kolega Berok, protože je velmi zajímavé to, že vlastně začal analogii s Větnamem. A já se ptám, co jsme se vlastně naučili, jaké bylo poučení eh, které jsme si měli odnést z větnamské války v souvislosti s větnamskou válkou. A tady si myslím, že to hlavní poučení bylo, že vlastně pravda v podstatě převážela, že tady v podstatě došlo k odhalení opravdu hruzostrašných činů, k, k kterým docházelo i ze strany USA. A v podstatě také dokázalo se, že ta válka jednoduše nebyla k zvítězení. A také se zjistil, či je třeba si uvědomit, že ta větnamská válka se odehrávala v naprosto jiném mediálním kontextu, který je naprosto jaksi nesrovnatelný s tou současnou situací. Sociální média v té době vůbec neexistovala například. Mimo jiné, filmy, které se eh, tehdy natáčely eh, ve větnamské válce, se nejdříve eh, odvážely do Japonska a poté nějakým způsobem se dostali do USA. To znamená, že všechno trvalo minimálně dva dny, než se vůbec ty záběry mohly e, ukázat v USA. To znamená, že ještě předtím, než budeme rozhodovat o tom, co dělat v této velmi složité situaci a složité oblasti, tak je třeba si v první, tří, v první řadě říci, jak, jaké dopady má ruská propaganda. Kolik lidí vůbec sleduje pravidelně ruská média a ruské zprávy v těchto oblastech, která samozřejmě Tady hovoříme v tuto chvíli o ruských médiích, která jsou sledována například různými ruskými menšinami v různých státech. Také si můžeme položit tu otázku, zdali v tuto chvíli chceme hovořit či otevírat novou eh, válku s Ruskou federací také v této oblasti, v té oblasti médií. Pan eh, Redman minimálně zmínil, že jeden eh, ten z důvodů, jak si selhání či ztráty při referendu v Nězozemsku, byla právě ruská propaganda, kterou lidé následovali. Samozřejmě je jasné, že ruská propaganda funguje. Myslím si, že je i to, co se odehrálo na Krymu, je jasným jaksi eh, důkazem toho, že Ukrajina je skorumpovaným státem a to je prostě fakt. To bylo faktem po dlouhou eh, dobu let a já jsem to také zmiňovala. A v tuto chvíli si myslím, že je třeba se také podívat na jednu věc, která je eh, velmi podivná. A tady mám tím na mysli Al Jazeera a USA. Tady Tady eh, s tímto televizním kanálem byla spojená velká, velké množství jaksi nadějí. A vím, že tady se hovořilo v podstatě o snaze poskytnout objektivní eh, představu o tom, co se děje vlastně na eh, středním a dálném východě. 30. dubna Eh, dojde v podstatě k ukončení vysílání eh, tohoto eh, kanálu a tady v podstatě můžeme hovořit o ztrátě mnohých milionů dolarů a také o ztrátě mnohých talentovaných lidí. Děkuji. Pana Otrvičus, paní Otrvičus, prosím. Pan Otrvičus, děkuji. V první řadě Děkuji tedy za slovo a chci říci, že jsem velmi rád, že v tuto chvíli jsme otevřeli tu tuto debatu v AFETu. Eh, debatu o vymývání mozku, o propagandě, o mediálních eh, válkách, které nás obklopují. Já si myslím, že jsme se tomu tématu měli věnovat už dávno, ale dobré, dobrá, pořád lepší pozdě než nikdy, takže v tu chvíli musíme investovat co nejvíce do těchto našich snah, tak, abychom eh, ze zprávy paní Fotigy získali opravdu co nejvíce a hlavně, aby to mělo také nějaký reálný dopad. Ve chvíli, kdy hovoříme o společnosti jako informační společnosti, to znamená, že tady hovoříme o individualizovaném přístupu eh, k informacím, tak je vlastně velmi důležité, eh, velmi těžké v podstatě nějakým způsobem eh, dosáhnout toho, aby centralizované zdroje zasáhly či pokrývaly všechny protože v tuto chvíli hovoříme o svobodných lidech, kteří si svobodně vybírají informační zdroje. Myslím si, že tato debata nás přivádí k něčemu novému, k něčemu, eh, k něčemu, z čehož budeme schopni nějakým způsobem vyvodit konkrétní závěry. V první řadě já si myslím, že bychom měli pochopit to, že ta informační válka a vymývání mozku eh, jsou v podstatě nemateriální, nehmotné věci, které také za sebou zanechávají nehmotné a nemateriální škody. Jelikož jednoduše vnucují lidem určité myšlenkové rámce. A lidé samozřejmě jsou pomalejší při měnění svých myšlenkových rámců než při měnění životního eh, stylu či způsobu života. Takže já si myslím, že tady hovoříme opravdu o generační záležitosti a proto se nejsem zde tak eh, jistý či optimistický, že by společnost Putina já nevím. Nedovedu si moc představit, že by se ta situace měla za několik pár let změnit, protože to současné vymývání mozku bude mít opravdu dalekosáhlé a dlouhodobé dopady. To je třeba si uvědomit. Já bych se asi obrátil na všechny panelisty a rád bych eh, tedy chtěl, aby se tomu vyjádřili. Hlavně tedy náš eh, kan- kanadský eh, kolega, když v podstatě byste chtěl srovnat propagandu islámského státu a Ruské federace, tak co si myslíte, která z těchto dvou propagand je úspěšnější? Samozřejmě, že jde o velmi agresivní způsoby propagandy, také se zaměřují na velmi specifické cíle. Uh, a já bych si dovolil opravdu eh, je srovnávat, protože já ani nevím, která z těchto propagand je nebezpečnější, protože obě dvě vycházejí z určité ideologie. Ruská propaganda vychází ze státní ideologie, je velmi dobře udržovaná, velmi dobře placena a také těží z velkého množství velmi dobrých zdrojů, včetně politických. Nicméně bych rád věděl, co si myslíte, eh, která z nich podle vašeho názoru bude mít jaksi horší dopady na společnost? A také eh, otázka na naše evropské panelisty. Eh, tady se to více týká těch praktických eh, rozhodnutí, protože jsme hovořili o té, to je nové směrnici o audiovizuálních prostředcích, protože tady budeme samozřejmě předkládat i naše pozměňovací návrhy. Mohl byste být tady trošičku konkrétnější, jakým způsobem bychom mohli my ještě ovlivnit eh, tuto připravovanou směrnici, nebo jak byste to udělali vy, kdybyste tu možnost měli. Děkuji. Děkuji. A v tuto chvíli bych si rád dal slovo, protože já jsem také na seznamu řečníků. A jako poslanec Zague a EU, Izquierda Unida, bych chtěl v tuto chvíli říci, že my jsme také hovořili o ruské propagandě. A tady hovoříme o propagandě, která manipuluje, která zjednodušuje, protože tady o ně hovoří samozřejmě o absolutním zlu, hovoří také a používají vojenskou eh, terminologii. To znamená, hovoříme opravdu tady o klasické eh, propagandě. Eh, můžeme si dokonce vzít i příklady z druhé eh, světové války. To znamená, když se zamyslíme ještě nad propagandou, tak eh, jen si vzpomeňte na tu propagandu uh, Spojených států amerických v Iráku. Jak lhali, jak si vymýšleli zdroje, jak zabraňovali tomu, aby někteří novináři byli vyslyšeni. To jsou ale věci, o kterých se dozvídáme až teprve teď. To znamená, že tady hovoříme také, a nezapomínejme na to, o propagandě USA, která měla daleko sáhlé následky v celém světě včetně také eh, středního východu. A samozřejmě tady hovoříme také, hovoříme o válce čtvrté generace, o válce čtvrté generaci, eh, kterou eh, zastupují také vládní představitelé USA. Jde také o psychologickou válku. Nezapomínejme na to, co se my jsme si my jsme také slyšeli od, od ukrajinského zástupce o těch eh, mobilních eh, kremačních eh, pecích. Nikdo to nevěděl předtím a je to pravda, on nám to říkal se eh, podívejte na propagandu Daješ. Tady hovoříme, nebo ta, ta hovořila v podstatě o bombardování 60 států v průběhu eh, celého eh, roku. To je také, tady také hovoříme o propagandě. Tady v tuto chvíli vy srovnáváte Rusko s Daješem. Ale to je urážka, protože tady hovoříme o Ruské federaci jako státu, který je součástí OSN, který respektuje který respektuje tedy pravidla OSN a vy je srovnáváte s teroristickou skupinou, která vraždí, která vyvražďuje náboženské menšiny? když eh, náš kolega novinář, protože já jsem také velmi dlouho působil v médiích, když hovořil o těch eh, nelegálních exekucích a hovořil také o eh, vydávání zločinců, tak já samozřejmě s tím souhlasím. Ale já chci říci, že je třeba se podívat mimo jiné také na to, jak dochází neustále eh, k nelegálnímu eh, vraždění eh, ze strany drony vlastně, těmi bezpilotními letouny. Ale k čemu došlo na Ukrajině? Tam došlo jednoduše k vládnímu puči. Všichni také známe institut Einsteina a mnoho jiných institucí, které, se, které, tam, které tam hrály roli. Uh, ale chci říci, že šlo opravdu o velmi velmi komplikovanou a komplexní hru, jejíž cílem je vytvoření uměl, umělého státu. To znamená, tady hovoříme o spolupráci mezi teroristickými organizacemi a mezi e, zástupci teroristických eh, organizací. Vypadá to, že Karla de Pontes bude asi také Ruska. Bude Ruska. Takže podle toho, z jakého hlediska se na to díváte, tak eh, samozřejmě je pro vás propagandou to či jiné. A když hovoříme tady o boji proti těch, těm, této mediální válce, no tak co musíme dělat? Musíme samozřejmě se zaměřit na tu koncentraci, příliš vysokou koncentraci em, různých eh, médiích eh, v několika malou rukou. Takže podívejte se na to, jak v tuto chvíli jak v tuto chvíli pracují média, a to na všech stranách, na všech stranách. A pan Schenhauser. Schenhauser. Především bych chtěl poděkovat panu předsedovi za to, co řekl a e, s tím plně souhlasím. Není často e, situace taková, že by předseda byl poněkud diverzní a řekl pravdu. Takže navážu na to, co jste říkal. Já jsem na propagandu jsem uvyklý, ale tady to byly vrcholy. Tak nejprve pan Reitman. Jménem demokracie, a já vám popíšu tu vaši logiku. Jménem demokracie napřed řeknete, že jste proti referendu, zvlášť v Nizozemsku, zřejmě asi i v Dánsku a ve Francii. Takže ve jménu demokracie, pane Retmane, říkáte, že jste proti Izraeli. Schodou okolností proti jedinému demokratickému státu, který navíc má na svém území 20 arabské populace. Jménem demokracie jste tedy proti lidu a proti systému, který umožňuje demokracii fungovat. To je dobrý příklad propagandy. Druhá lež. Hovoříte o výzkumu. Ten průzkum je, byl americký, byl to eh, průzkum agentury Gallup. Připomeňte fakta, já vám když tak tu, ten průzkum ukážu. Potom bych chtěl říci, co je propaganda. Dovolte mi, abych schrnul propagandu. Já Nesouhlasím s tím, co teď řeknu, ale to je propaganda. Když jste proti demokracii, tak můžu říci, že jste fašista. Protože jste proti Izraeli, můžu říci, že jste taky antisemita. A protože jste pro propagandu a nech, protože nechcete analyzovat svou vlastní propagandu a napadáte jenom propagandu těch druhých, tak řeknu, že jste vrcholný propagandista. Takže kdybych byl opravdovým propagandistou, tak řeknu, že jste antisemický fašista propaganda Führer. Za druhé, pane Pomjanovský, chtěl bych vám připomenout, že generál de Gaulle spolu s ORTF, nebo v rámci jmenoval přímo ředitele eh, televizního kanálu jediného. A myslíte si, že generál de Gaulle byl fašista? On, který zachránil instituce a demokracii? Proč chcete, aby když jsou média v rukou opozice nebo dokonce v rukou kapitalistických skupin, zcela manipulované oligarchy, tak proč myslíte, že by to mělo být demokratičtější? Proč byste chtěli, aby tato propaganda byla lepší než ta, která se týká legitimně zvolené vlády, která taky má právo zveřejnit svůj názor minimálně jedním sdělovacím prostředkem, který odráží její názor? To je přesně problém Polska. A nyní think tanky a vaše obvinění Ruska. Mohl bych připomenout think tanky americké, které mají více prostředků. A co se týče mýtické minulosti, která se buduje zpětně, mohl bych vyprávět o kovbojích a o všech amerických filmech, které podepisují velikost Ameriky, která vždycky vyhraje. A když mluvíte o bezpečnosti, tak bych mohl hovořit taky o NATO, a o napětí, které tato organizace teď vede. A poslechněte si pana Bredlova, který hovoří o napětí a válce. Ono to není seriózní, to není seriózní. A co se týče praxe terorismu v muslimském hávu, Souhlasím s vámi, že se to nemá zobecňovat a plést, v tom souhlasím. Ale je třeba říci, že existuje muslimský fundamentalismus, který měl podporu v Saudské Arábie, v Kataru, muslimští bratři, kdo je podporoval? Nebyla naše chyba nás, západu, že jsme se spojovali právě s těmi, kteří tlačí k extremistickému a fundamentálnímu islámu? A to, že není souvislost mezi islámem a islamismem, jinou francouz, který eh, eh, jak si díky Charles Martelovi, jak si může užívat svou civilizaci, Charles Martel vyhnal Araby, tak všude, kde byla eh, v křesťanská většina, tak ta byla islámem zlikvidovaná, pak jsem taky teolog a pak jsem taky historik dějin. A jak mi chcete tvrdit, že v systému existuje nějaká tolerance, protože já prostě jenom konstatuji fakta. Takže si myslím, že to byla chyba. Já hned končím, hned končím, co se týče zmatení, které tady vy děláte mezi eh, islámským státem a Ruskem. To jste opravdu překročil všechny meze, že se nestydíte, když dospějete k takovým excesům. Děkuji vám všem třem, vaše řeči jsou naprosto skandální a nedůstojné poslouchat je v tomto parlamentu, kdyby ještě tento parlament měl trošku smysl pro demokracii, národy a společné blaho. Děkuji, pane Schaffhausere. Já chci říci, že když jsem hovořil předtím, tak jsem hovořil za sebe jako poslance a nehovořil jsem jako eh, předsedající v tuto chvíli. To znamená, že stejně tak, jak jste doposavat hovořili vy, tak v tuto chvíli již hovořili všechny skupiny a v tuto chvíli dávám tedy e, slovo dalšímu kolegovi Pitidiusovi. Prosím. Víte, propaganda je tady jednou z nejúčinnějších eh, zbraní, kterou eh, která byla používána už ve starověku. Používají je nejenom státy, ale také určité skupiny lidí, kteří prosazují určité zájmy a cíle. Z propagandy je dneska taková věda. Vlastně i, tak, i reklama je určitou formou propagandy. A v demokratických zemích je velice obtížné tedy nějak s propagandou bojovat, protože máme volný přístup k médiím. Takže ten, kdo chce urážet evropskou společnost, má otevřená dveře. Pokud chceme naše obyvatele chránit před propagandou, je to možné pouze, pokud akceptujeme určité principy a budeme si držet určité taktiky. První princip. Každá země by měla svým občanům říkat pravdu. Když říkám pravda, mám tím na mysli že státy neprosazují propagandu jen tak, ale eh, fungují jako prodloužená ruka určitých lobbystických seskupení. Což však může být úspěšné jenom v totalitních režimech, nikoli v demokratické společnosti, kde lidé velmi rychle přijdou na to, co je pravda a co je lež. Vždycky musíme srovnávat to, co je to tvrzení s realitou. Za druhé, musíme si dát pozor na to, abychom nedemonizovali naše protivníky. Ve chvíli, kdy tvrdíme, že náš protivník je eh, stělesněním zla, tak to není správné. Dnes takto eh, označujeme Putina, Asada. A ta retorika je velmi jednostraná, jako kdyby tedy oni představovali zlo, kdokoliv jiný byl dobrý. Ovšem tohle nemůže fungovat, protože lidé nejsou hloupí. Mají možnost být in, informovat se. A použití takovéhle taktiky vede ke ztrátě důvěryhodnosti. Za druhé, neměli bychom podceňovat naše protivníky. To se děje i v případě teroristů islámského státu. Ty uh, Fotografie lidí, které ISIS vraždí, eh, jsou velice přesvědčivé. Lidé eh, se bojí, když něco takového vidí. Ale my vlastně, když je zveřejňujeme, tak eh, šíříme propagandu našich protivníků. Abychom účinně bojovali s propagandou, musíme ji vlastně nejprve dobře znát, abychom lidem mohli vysvětlit, co je na tom špatného. A závěrem chci říci, že je důležité uvědomit si, že celý problém má širší dimenzi. Ve chvíli, kdy mladí lidé jsou nezaměstnaní, nemohou si dovolit střechu nad hlavou, tak se samozřejmě rádi chytí jakékoliv radikální myšlenky. Já chci poděkovat všem, kteří tu vystoupili za to, že se s námi podělili o sv... a chci se s vámi podělit o své zkušenosti. Já jsem prožil mnoho let v Sovětském svazu. Zažil jsem ruskou propagandu nebo sovětskou propagandu. A mám-li být upřímný, ty techniky a metody, které používal Sovětský svaz, byly podobné. Dezinformace, polopravdy, lži. Nyní tedy propaganda používá nové techniky, nové kanály, sociální média tak dále, kterými může oslavit každého. To je eh, ovšem mnohem nebezpečnější. A otázka zní, jak zkvalitnit debatu ve veřejném prostoru. Jak se bránit eh, zneužívání pravdy. To je asi nejobtížnější, protože jak jsme právě slyšeli, takový příklad, tak ta debata bývá často emocionálně zabarvená. A jak jsme, jak tady řekl i předchozí řečník, tak vlastně veřejnost viděla na vlastní oči oběti islámského státu, ty se staly předmětem propagandy, na druhou stranu nikdo nezná tváře Asadových obětí, ačkoliv těch je vlastně mnohem víc. A proto si myslím, že hlavní problém, když hovoříme, je tedy říkat pravdu. Pravda osvobozuje, ale dnes mají všichni pocit, že pravda je něco relativního, že existuje mnoho odstínů pravdy. mohu podpořit některé myšlenky, které tu padly. Používání zástupných aktérů, pranířování falešných expertů, podpora nezávislých médií, nové, novou gazetu, nové gazeta, tu tedy můžete koupit bohužel i tady v Evropském parlamentu. A konečně je také třeba dbát na naše hodnoty, na to, zdali hájíme náš způsob života nebo něco ještě mnohem hlubšího. A konečně vidíte tu potenciál pro určitou synergii té negativní, agresivní propagandy? Vy jste tedy použil ten příklad dvou odlišných ideologií, ale řekl jste, že tedy vlastně co mají společné je například použití sociálních médií a mě by zajímalo, jestli tam vidíte i jiný prostor pro synergii. Pan Postenár, děkuji, pane předsedo. Já tuto debatu velmi vítám, je potřebná. I když přichází trochu pozdě, protože to, co vidíme teď, hovoří jasně, my už jsme ve válce a média jsou součástí toho nového hybridního vedení války. Ale než položím ty své tři krátké otázky, rád bych řekl, že jsme svědky toho, kdy Rusko a také islámský stát buduje tu takzvanou pátou kolonu v naší společnosti. A podrývá tím jednotu Evropské unie, transatlantických vztahů a snaží se tedy izolovat jednotlivé státy, které ve chvíli, kdy budou izolované a frustrované, Eh, se podvolí daleko jednodušeji. Mě eh, to, mě to připomíná to, co řekl Churchill o Chamberlainovi poté, co byla uzavřena mnichovská dohoda. Churchill tehdy řekl, že, eh, je jen ilu, že to, co si myslí Chamberlain, je jenom iluze, že je iluze, iluzí to, že Evropu lze zachránit ústupky. V Evropě už fungovala, fungoval německý nacismus, který byl připraven k útoku a to si vyžádalo obrovské oběti. A na to bychom neměli zapomínat. To, co Západ v tuto chvíli dělá, nestačí. Je evidentní, že je třeba lépe komunikovat s evropskými občany, ať už jde o ruskou propagandu nebo například islamský stát, protože eh, tyto entity vlastně oslovují evropské publikum. A já mám otázku číslo jedna. Lze trestně stíhat provozovatele webových stránek, které šíří radikalismus? Například ve Francii existuje tu nějaká právní cesta postihu? Za druhé, jakou úlohu hrají ti takzvaní imámové. Víme přeci, že část toho procesu radikalizace a náboru se odehrává na půdě členských států uprostřed naší společnosti a jsou za to zodpovědní tito imámové. A konečně pravidla financování fungování médií, nevládních organizací, politických stran – jak tedy postihnout ty finanční toky, které vlastně přispívají k budování páté kolony v naší společnosti? Máte... Děkuji. A nakonec pan Pancery, prosím, máte slovo. Já budu hovořit velmi stručně. Dvě krátké připomínky. V první řadě. Nebyl jsem přítomný během celé rozpravy, nicméně bych byl rád, nebo bych rád věděl, kdyby ta analýza, kterou v tuto chvíli provádíme, či se snažíme provádět, nás tady, se, se mohla tady mimo jiné zaměřit také na e, reklamu. To znamená, že nejde pouze o propagandu informační, ale také o reklamu. Protože samozřejmě si uvědomte, že některé režimy, které využívají propagandistické nástroje, tak používají různé způsoby a různé nástroje, z nichž mnohé z nich jsou velmi úzce propojené právě s reklamními aktivitami. A proto bych byl eh, rád, kdybyste mi řekli, zdali v rámci této studie či z tohoto šetření jste také analyzovali reklamu jako takovou. Za druhé, chci říci, že se trošičku usmí, je to trošičku usměvné, tato debata. Protože samozřejmě tady hovoříme o manipulaci a o individuálním eh, přístupem. Už v pátém století se, ně, eh, se někteří eh, postavili Platonovi a Platon v podstatě říkal tehdy, že politikem je ten, který se nezaměřuje na úspěch, ale zaměřuje se opravdu na to správné a na to pravdivé. Takže já bych chtěl vědět, jakým způsobem tedy tady tyto dvě, tyto dva protipoly budeme vnímat. Protože jakým, ta otázka je v tuto chvíli ta, jakým způsobem nebo jak by mělo vypadat kritické myšlení z naší strany, protože samozřejmě v tuto chvíli hovoříme o propagandě, která má dopad na eh, společnost a na kolektivní myšlení, ale samozřejmě, že jde vždy o to, do jaké míry je společnost schopná kriticky myslet. A já se ptám, jakým způsobem lze navýšit tento způsob kritického myšlení? Jakým způsobem tedy eh, z, navýšit tuto schopnost eh, individuál, eh, individuálního kritického myšlení, protože to je zcela zásadní. Takže bych byl velmi rád, kdybyste se také k tomu vyjádřili. Děkuji, pane Pancery, a v tuto chvíli předám slovo našim eh, panelistům a každý z nich dostane pět minut. Samozřejmě, že v rámci těch pěti minut nebudete moci odpovědět na všechno, ale eh, aspoň nic. Takže pan Redman má slovo jako první. Děkuji, děkuji za to, že jste mi dal slovo, pane předsedo. Ano, takže začnu s řečníkem po, mém, eh, po mé pravici. Hovořili jsme o Brexitu. Já vím, že britská vláda byla obviněna z toho, že vlastně manipulovala eh, různé statistické údaje, včetně tedy těch hospodářských eh, skutečností. Já v tuto chvíli chci říct, že já v tuto chvíli nevím, nebo nemám žádný vyhraněný názor, zdali by tedy Spojené státy, Spojené království mělo či nemělo zůstat v EU, ale eh, před třemi týdny došlo k eh, útokům tady v Bruselu a Nigel eh, Farage už tehdy, jak si využil sociální média mezi těmi dvěma útoky proto, aby řekl, že to je další důvod pro vystoupení Spojeného království se EU. To znamená, že tady v podstatě opravdu dochází k využívání těchto médií také pro šíření E, ksenofobních e, názorů, e, využívání opravdu záběrů křičících zoufalých lidí. Je to opravdu dost zvláštní, tedy ten způsob využívání ví, u různých údajů. A co se týče té propagandy a toho srovnávání se s větnamskou válkou, já eh, tedy souhlasím s těmi dvěma řečníky, který o tom, kteří o tom hovořili. Když se podíváme na té, to mediální pole v Rusku, tady eh, hovoříme o velmi jaksi silném eh, cenzuře. Putin také hovoří o korupci, o Eh, mezi různými lidmi, kteří ho obklipují. Ale já si myslím, že ta pravda nakonec samozřejmě se dostane na světlo, ale bude to trvat, protože samozřejmě ve svobodných společnostech eh, se ta pravda eh, vyjeví rychleji než ve společnostech, kde dochází k zastrašování Dále se hovořilo o ISISu a takzvané eh, pornografii násilí. Ano, máme eh, i v Evropě velmi špatná média. Ano, ano, ano, můžeme hovořit v eh, západní kultuře o této ehm, vlastně o, tomto, o této pornografii násilí ale eh, dále někteří říkali, že nepotřebují ruskou propagandu proto, aby zjistili, že Ukrajina je skorumpovaná. Ano, to máte pravdu, ale když se podíváte, jakým způsobem jsou tyto informace podávané i v souvislosti tedy s ukrajinským referendem, to jsou v podstatě snůžky různých lží, eh, které jsou také propojené tedy s tou protievropskou eh, propagandou. Dále využívání těch falešných nacistů. To znamená, že to není pouze o informování, o či poskytování určitých faktů, ale jde o celou tu prezentaci jako takovou, o tom celém balíčku. A když se podíváme tedy na tu směrnici o audiovizuálních prostředcích a sociální média a jakým způsobem můžete bojovat eh, proti radikalizaci online, tak já si myslím, že mý kolegové mohou o tom hovořit daleko fundovaněji. Co se týče té online radikalizace, tak já si myslím, že tady už určitou infrastrukturu infrastrukturu. Máme infrastrukturu, která vychází právě z boje s dětskou eh, pornografií. To znamená, že také eh, spolupracujeme tedy s výkonnými orgány, stejně tak jako s velkými poskytovateli eh, internetových služeb. Nicméně tady samozřejmě je třeba se zamyslet nad tím, co je radikalizace jako taková. Ale ptám se, je tady opravdová hrozba, která, kterou lze jaksi odsoudit jako opravdový trestný čin. Ale když máte například eh, web, na kterém je odkaz na nějakou organizaci, která vám pomůže se dostat do Sýrie, či která vám poskytuje takovéto prostředky pro vaši cestu do Sýrie eh, za těmito radikálními skupinami, no tak to už je, to by měl být důvod pro to, aby ta, tato webová stránka byla stíhana. Dále se eh, zde hovor... Já si myslím, že jsem dokonce byl v rámci této rozpravy eh, nazván fašistou. E, a musím eh, říct, že já bych v tuto chvíli také možná mohl někoho nazvat eh, nepříliš eh, zdvořile. Já si myslím, tak, pane kolego, tady po mé pravici, že vy jste zmínil velmi důležité věci. Ano, je třeba, aby novináři opravdu byli nuceni přebírat zodpovědnost za své činy. Myslím si, že skandál s Panama Papers je jasným důkazem tohoto tady nejde o to, jak si zdali jste pro či proti. Já musím říci, že mám úplně jiné kořeny. Já jsem původně eh, Polák, eh, moje rodina utekla před komunismem, to znamená, že ten náš rodinný kontext je úplně jiný. Ale vím, pan eh, Permuj tady mimo jiné tedy srovnával eh, vládu USA a Ruské federace. Poté se tady zmiňovala ta agentura Sputnik, kterou já jsem také zmiňoval. Já jsem říkal, to je agentura, která opravdu podněcuje lidi k opravdovému násilí. A chci říci že je velmi důležité, abychom se v rámci naší zahraniční politiky opravdu zabývali pravdivými fakty a pravdivými skutečnostmi. Děkuji. A v tuto chvíli bude hovořit pan Poměnovský, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, pan Jean-Luc Schaffhauser už odešel, takže s tím už se nepromluvím. Takže se soustředím jenom na ostatní otázky, které jsem vyslechl a které rezonují s tím, co jsem říkal. Já jsem jasně rozlišil mezi ruskou propagandou a e, propagandou islamského státu. Je tam velmi málo podobností a taky jsem se snažil vysvětlit, že my musíme najít přiměřené proporce, různý jazyk a různé způsoby, jak obě tyto propagandy eh, uchopit, eh, ale obě nás ovlivňují a to je potřeba vzít v potaz. Druhá otázka se týkala eh, sledování akvizicí médií prostřednictvím nastrčených osob. Na konci své prezentace jsem právě říkal, že to je jeden z nástrojů, které máme používat aktivně, sledovat ty skryté, netransparentní toky peněz prostřednictvím různých nečitelných firm, kde se nejedná o skutečnou hospodářskou soutěž, ale pouze strategické cíle a to vyžaduje pozornost Takže to je jasné, v to, Jenom uvedu příklad, to se netýká Evropské unie, ale Ukrajiny. Třeba tam je komerční stanice, e, která patří oligarchovi Firtážovi, který byl zadržen v Rakousku a tento kanál je z poloviny v rukou uh, ruského, jiného ruského kanálu. Ale když se pokuší, pokusíte tuto informaci na internetu zjistit, tak to není tak lehké. Odpověď je, že je potřeba se snažit v rámci EU a směrnice, audiovizuální směrnice usilovat o transparentnost eh, financování a vlastnictví a vlastnické struktury eh, médií, což by bylo velice ku prospěchu. Myslím si, že v rámci audiovizuální směrnice by se dalo dělat mnohem více. Tím navazuje na vystoupení pana Boštináru ohledně kriminalizace webových stránek nebo jak řešit radikální imámy, které se propagují na internetu. Totež se vztahuje také na pravidla financování těchto webových stránek. Já vím, že to není lehké, já nejsem velký odborník na audiovizuální směrnici, ale když hovořím s odborníky, tak eh, často hodně hovoří o vlastních nástrojích eh, pro eh, jaksi řešení případů, kdy novináři překročí jaksi nepřekročitelnou linii určitého etického vystupování a kdy je potřeba tedy jasně oddělit, co přijatelné je a co není jako obecné pravidlo, to by pomohlo. A také eh, je to, souvisí to s otázkou, eh, jak lze využívat eh, veřejné prostředky v veřejnoprávních médiích. A co se týče otázky, jestli propaganda vždycky existovala nebo ne, to je samozřejmě lehká věc. Když lidé spolu mluví, tak se snaží se navzájem ovlivňovat. A panu Panceri a dalším, kteří o tom hovořili, odpověď je jenom jediná a, na, a lék je jenom jediný ten lék se jmenuje vyváženost v politice, v médiích, všechno. Pokud budeme mít rovnováhu, vyváženost, nástroje, volbu, když mě někdo nebude omezovat v tom, co si vyberu, někdo bude poslouchat Sputnik a současně Fox News, já neposlouchám ani jedno, ale každý se může rozhodnout svobodně, co bude poslouchat. A to je důležité. Když pojedete do Moskvy, tak budete mít ty možnosti omezené. A to je ten moment, kdy začínají problémy. Když nemáte rovné příležitosti. Jestliže pan Jean-Luc Schaffhauser chce vytvořit kanál a jmenovat v Moskvě ředitele kanálu, tak vás ujišťuji, že to nebude lehké leda, že by ta jeho linie byla taková, jak ji tady prezentoval, ale ne, neznamená to trh s rovnou soutěží, není to rovné zacházení s jednotlivými hráči a to je ten moment, kdy není e, situace v rovnováze a tehdy začínají problémy a nejenom obecný je projev lidstva za posledních dva a půl tisíce let. Takže to je to, jak to vidím. Omlouvám se, že jsem ne, asi neodpověděl na všechny otázky spojené s mým vlastním vystoupením, a, ale jsem připraven eventuálně je zodpovědět při některé jiné příležitosti. Děkuji, pane Poměnovský, a v tuto chvíli bude hovořit pan Mubíšaj. Well, I, uh, I thought the European... Já jsem si myslel, že to bude trošku nudné v Evropském parlamentu, ale za tohle tedy velmi děkuji. Pokud jde o vaše první připomínku, co je horší, to byl velmi dobrý bod k diskuzi. Zdali je horší ruská propaganda nebo propaganda islamského státu. Je potřeba si uvědomit, že v Evropě žijí miliony muslimů a z nich islámský stát dokázal rekrutovat pouze pět tisíc lidí, zatímco když uvážíte, že tisíce lidí eh, je stále víc, jsou stále více ochotné akceptovat tu autoritářskou propagandu ruského státu, pak ta odpověď zní, že záleží na tom, jak tito lidé budou mobilizováni. Islámský stát k tomu používá své sympatizanty v Evropě a zaměřuje se konkrétně na aktivisty a používá tedy násilí i nenásilné procesy. Například to jsou protesty proti přistěhovalcům, kteří zneuctili, tedy to byli ti lidé, kteří zneuctili ten vzpomínkový proces. A policie nakonec musela rozprášit vodními děly k takovýmhle věcem dochází a je to vlastně přímý důsledek propagandy, která lidi vyzývá k, do akce. Já si myslím, že na té strategické úrovni je ruská propaganda horší, protože jde o rozpad Evropské unie. A nemají problém eh, podstatě ozbrojit ty uprchlické, nebo tedy takhle, svými ozbrojenými silami vlastně eh, přispívají ke vzniku té uprchlické vlny, která prchá před Asadovým režimem. Rusové neříkomu neříkají, že je potřeba protivníky podřezávat. Asi k tomu nikdy ani nesáhnou, ale je to také proto, že mají trošku jiný taktický cíl a k tomu používají jinou strategii. Pak se tu někdo vyjadřoval k problémům eh, Saudské Arábie. A arabský, arabským amarátům. Je pravda, že to je tedy společnost, která skutečně potřebuje projít zásadní změnou, ovšem tyhle změny není možné diktovat zvenčí. Proto si myslím, že aktivity na úrovni občanské společnosti, to pomalé přesvědčování společnosti si vyžádá svůj čas a investice, ale může fungovat. A pokud jde o tu takzvanou pornografii násilí, ti řečníci, kteří na to upozornili, měli pravdu. Všichni jsme konzumenti amerických médií, americké propagandy. Američané vždycky vystupují jako hrdinové a nepřítel je vykreslen co nejhorším možným způsobem. To je pravda. Propaganda tedy byla používána co je svět světem, náboženskými skupinami a sektami proti sobě, sloužila k prosazování hospodářských zájmů a tak dále. Proto hovořím o tom, že je třeba hájet naše hodnoty. Jde totiž o skutečnou bitvu, jde o boj, ve kterém si obě strany vyměňují údery. A je to vlastně nekonečný boj. Propagandu není možné vymítit. Zrovna tak není možné eh, tedy nějakým způsobem trestně stíhat eh, webové platformy, které to dělají. To prostě dneska není možné. Já se pamatuji diskuze z Británie v době, kdy bojovala proti eh, irskému terorismu Tehdy bylo jednoduché zakázat novinám, aby otiskli určitý typ zprávy. Dnes to však možné není. Navíc tedy žurnalisté se snaží prosadit, přijít s co nejlepším příběhem a asi jediné, co se dá dělat s tímto typem webových stránek, je prostě je monitorovat. To tedy dělají zpravodajské služby které sledují například IP adresu eh, lidí, kteří vystupují na internetu. Ale myslím si, že nikdy nedokážete zakázat takovéhle webové stránky, ty se prostě jen objeví v nějaké jiné formě na bázi jiného serveru v jiné zemi. Takhle se to ostatně už děje a proto také tak dlouho přežívají. A konečně ta poslední připomínka k imámům. u radikálních imámů to není problém svobody projevu, ale eh, ten projev se v určitém okamžiku stává šířením nenávisti, ať už je to antisemitismus a, nebo jiná propaganda. Já musím říct, že někdy nevěřícně vrtím hlavou, když si přečtu zprávy o tomhle radikálním imámovi v Bruselu, který radikalizuje skupiny mladých lidí a očkuje je určitou ideologií, která je potom žene k akci. A my si o tom imámovi přečteme, přečteme si o tom eh, mladém člověku, kterého vyslal do Sýrie, pak si přečteme o lidech, kteří se ze Sýrie vrátili a spáchali nějaký trestný čin nebo útok. Takže tady asi tady dává smysl snažit se bránit této radikalizaci od začátku eh, těm snahám radikalizovat, vyslat do Sýrie, vrátit se. Protože si myslím, že lze najít hranici mezi svobodou projevu a šířením nenávisti. Možná, že jde o excitovaný dialog, ale to jsem zažil. Ale ve chvíli, kdy mladé lidi vyzýváte k tomu, aby bojovali s nevěřícími, tak to už šíří ten návist. A tomu lze jistě zabránit. Ale také tedy zástupci akademické půdy. Já jsem jenom chtěl říci, že také tedy se k tomu musí vyjadřovat i ostatní muslimové a pracovníci na akademické půdě. Děkuji. Děkuji mnohokrát, rád bych poděkoval všem našim panelistům, to znamená panu Hretmanovi, panu Pomjanovskému i panu eh, Šajkovi. Doufám, že v tuto chvíli tady všichni mohou eh, říci, že získali nějaké nové informace a v tuto chvíli hovoří paní Fotiga. Jako zpravodajka má slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala za toto veřejné slyšení. Já si myslím, že v tuto chvíli máme zde nové podněty k zamyšlení. I pro mě je to mnoho podnětů. Eh, souhlasím s těmi kolegy, kteří říkali, že jsme se měli tomuto tématu věnovat už dříve. V rámci SED jsme také zorganizovali podobné slyšení na stejné téma. Možná, že to bylo trošičku omezenější, protože dnes jsme se snažili v podstatě podívat v podstatě na obě dvě ty strany práce Stratkomu. To znamená, že na jedné straně hovoříme o té ruské informačně komunikační strategie a na druhé straně také ta propaganda ze strany našich jižních a východních sousedů, to znamená radikalizace a stratkom ze, z úhlu pohledu různých islámských radikálních uskupení. To znamená, že tady hovoříme o podobných metodách, které jsou velmi často používány jak státními, tak nestátními aktéry a to proti Evropské unii. To znamená, je třeba to zanalizovat, definovat eh, a najít řádná funkční eh, pravidla a prostředky. Eh, proti tomu. Ráda bych poděkovala eh, lotyšskému předsednictví, protože já si myslím, že ty nástroje, které připravila a stanovila, stanovilo lotyšské předsednictví, opravdu byly zcela zásadní pro naše strategické konání pro obranu Evropské unie na poli mediální. Ráda bych poděkovala Evropské komisi za to, že předložila své nedávné sdělení jak radě a Evropskému parlamentu. Myslím si, že to sdělení bylo opravdu a je opravdu velmi užitečné, obsahuje mnoho doporučení, kterých bychom se měli držet. Já chci říci, že jsem velmi ráda, že moji kolegové sdělili, či hovořili o té nezbytnosti nejdříve vyhodnotit a poté také pozměnit směrnici o audiovizuálních eh, kanálech, což je velmi, velmi důležité, hlavně v této době internetu, protože v tuto chvíli opravdu potřebujeme sofistikované nástroje. A eh, zcela na závěr bych opravdu ráda poděkovala všem, všem panelistům. Mm, chci říci, že eh, pro mě byly velmi zajímavé eh, hlavně ty věci, které zmínil náš třetí panelista, když hovořil o těch mladých lidech, o mladých lidech, kteří se vracejí eh, z oblastí, jako je Sýrie, Irák a tak dále. A je třeba opravdu o těchto věcech veřejně hovořit. To je v každém případě samozřejmě velmi složité, komplikované, ale myslím si, že by nám to mohlo opravdu pomoci. Protože budeme-li pouze mlčet a budeme-li je pouze pozorovat, tak můžeme přijít o tu možnost nějakým způsobem opravdu řádně jednat. A za druhé, také ještě chci podtrhnout eh, tu otázku týkající se Azova bata, batalionu. Určitě, určitě na Ukrajině je korupce. Eh, samozřejmě, že je to prezentováno různými způsobem, ale myslím si, že po skandálu Panama Papers už možná není úplně vhodné stigmatizovat pouze jednu zemi. tak aby se nám podařilo také překonat složitou sovětskou minulost. Takže já doufám, že budu moci nějak přispět k tomuto procesu. Děkuji, děkuji paní Fotyze. Jsem ráda, rád, že jste to zmínila. 24. května budeme tedy o tom eh, Eh, budeme o tom ještě hovořit. Poté, eh, dva dny poté máme lhůtu pro eh, předložení pozměňovacích návrhů a poté přijde hlasování. Děkuji. on me Voilà, bonjour euh, à, à tout le monde. Dobrý den ve spolek, byl jsem vyžáda, požádán, abych předsedal tady ve výboru, protože míst, předseda a všichni místo předsedové jsou pryč. Takže teď se pustíme do tématu Tuniska. Za prvé máme politiky EU v Tunisku před a po revoluci, prezentace studie. A takže jsme požádali, my jsme si tu studii vyžádali, takže si teď vyslechneme jako doplněk ke zprávě, o které budeme rovněž hovořit, kterou připravil kolega Castaldo a ještě než dáme tedy slovo kolegovi Castaldovi, dám slovo paní Rimajdy, která je profesorka Mezinárodního bankovnictví a finančního systému na Vysoké obchodní Eh, škole v Montrealu. A ona je rovněž předsedkyní eh, Eurostředomořského združení ekonomů a eh, Senior Research Fellow, fellow Eurostředomořské univerzity. Takže byla tak laskavá, že souhlasila, že přijde nás seznámit s touto studií, která měla, byla na programu v den těch atentátů. Takže paní profesorko, děkujeme, že jste znovu přišla a já vám hned předám slovo a potom dáme slovo kolegovi Gasaldovi. Děkuji. Děkuji. Děkuji všem, je mi ctí, že mám příležitost vás seznámit s některými závěry této studie. Já budu dál pokračovat anglicky, protože ta studie byla provedena v angličtině. Takže Především bych chtěla poděkovat výboru za to, že mě pozval a že mám příležitost vás seznámit s výsledky hodnocení vztahu Tuniska a EU před a po revoluci. A chtěla bych upozornit, že v dnešní době je Tunisko na křižovatce. A to nejenom proto, že bojuje e, s terorismem z vlastní, na vlastní půdě, ale také s terorismem, který bohužel je z Tuniska exportován a já jakožto Tunizanka původem to cítím zvlášť nešťastně, jestliže země, která byla eh, v čele eh, revolucí a která eh, byla v čele požadování demokracie a podobně, je teď velmi zklamaná a tito lidé, šklamaní lidé potom eh, se nechávají zlákat teroristickými organizacemi, které v nich nalézají jaksi snadné oběti prostřednictvím nejenom své propagandy, ale také prostřednictvím náboženské a mediální manipulace. Což je ve skutečnosti velké nebezpečí pro zemi, jako je Tunisko, maličká země a země, která byla ekonomicky do revoluce na tom docela slušně a teď jasně vidíme, že ekonomika nestačí, že je potřeba integrální přístup politický, sociální a současně ekonomický, aby mohla země prosperovat a poskytovat občanům a mládeži potenciální příležitosti zaměstnanosti a důstojného života. Takže to je můj osobní názor jakožto tunizanky. A nyní tedy eh, k té mm, zprávě, kterou chci prezentovat. Eh, jaké bude, nebo by mohlo být partnerství EU-Tuniska. To je to, co jsme se snažili zhodnotit prostřednictvím konzultací s některými představiteli občanské společnosti v Tunisku a vládních organizacích Eh, a plus dalšími formami. Takže Tunisko je vůdčím partnerem mezi středomořskými zeměmi od roku 1995, kdy podepsali první asociační dohodu a poté se eh, eh, připojili k FTA, k průmyslových eh, produktů. To byla první středomorská země, která to podepsala, čili to bylo velké ekonomické partnerství, které taky bylo velice významné pro ekonomický rozvoj té země i pro Evropskou unii jakožto klíčového partnera této země. A potom vstoupili do, mm, mm, v roce 2012 do té Um, formy eh, privilegovaného partnerství. A dnes je to strategický klíčový partner pro budoucí vztahy s EU. A když se podíváme na celý region od Syrie přes Liby až po Maroko, tak je, je to prakticky jediná země, která prošla demokratizačním procesem a která jaksi se držela své cesty celou dobu do teďka, nicméně bohužel, jak víme, ono to přináší nejenom příležitosti, ale také velké výzvy, pokud není země dostatečně připravena na e, tento proces. Je to proces dynamický, což znamená, že existují určité nejistoty a základní rizika, která je třeba nějakým způsobem řešit a podrobně sledovat. Co se týče vztahu s EU, jak jsme je pozorovali v posledních pár letech, eh, je to jediná země eh, v rámci partnerství mobility, eh, čili pouze Tunisko a Jordánsko, o interakci tedy lidí z obou stran středomohří a také máme tedy širokou dohodu o volném obchodu z roku 2000 15, která je teda uzavřena eh, mezi EU a Tuniskem a, a Marokem pouze. A, takže co to znamená pro tu zemi, pro, pro zaměstnanost, co to znamená pro strukturální přizpůsobení jednotlivých odvětví, které ta země musí pečlivě sledovat. V nadcházejících minutách se pokusím projít ty politiky, které existovaly před revolucí. Je třeba porozumět tomu, jakým způsobem byla EU vnímána Tuniskem po mnoho let společností jako celek. Myslím si, že na základě hodnocení, které jsme udělali, se to omezuje na výměnu zájmů politických, ekonomických a sociálně kulturní spolupráce s autokratickým režimem předchozího prezidenta Ben Aliho. A to spolupráce s touto specifickou vládou tedy byla nastolená a jednalo se o tři oblasti. Bylo to bezpečnost versus ticho, obchod versus pomoc a e, výnosy versus svoboda. To, bylo, e, to byl základ toho partnerství minimálně před revolucí. Co se týče bezpečnosti versus e, mlčení, politická spolupráce se soustředovala pouze na problematiku bezpečnostní. Do určité míry se mlčelo o mm, mm, nedostatečných demokratických reformách, a nebo dokonce se mlčelo o zhoršování demokracie. Já jsem před tímto parlamentem před revolucí vystupovala pár let před revolucí a pamatuju se, jak jsem tehdy říkala, že je potřeba integrovaný přístup v oblasti ekonomické, politické a sociální. A to jsem říkala před revoluci. A byla jsem jednou z mnoha menšin, které o tom hovořily, takže tehdy jsem říkala, všichni říkali, pojďme nejprve řešit ekonomiku a ona se politika vyřeší nějak dodatečně. Pak vypukla revoluce a sociální smlouva mezi vládou a společností se porušila a situace se zcela změnila. Eh, druhý, druhá věc, to bylo obchod versus pomoc. To znamená, otevřte trh a my vám potom poskytneme více pomoci. Bez toho, aby se realisticky hodnotila zaměstnanost, regionální rozvoj a další aspekty. Existuje v Tunisku mnoho znevýhodněných regionů a to tež se týká tedy i Evropy, ale v Tunisku je pozornost soustředěná na hlavní město a ostatní regiony zůstávají na chvostu. E, I města, třeba, já nevím, jako Sidi Buzid, jsou naprosto nerozvinutá míra nezaměstnanosti mládeže je dvouciferná. A co se proto udělalo? Nic. A pak došlo k ignorování udržitelného inkluzivního ekonomického rozvoje. Mnoho ekonomů, včetně mě, jsme to říkali stále, že je potřeba rovný přístup. Spravedlivý přístup k ekonomickému rozvoji, kde bude jaksi každý zapojený, každý bude mít prospěch z ekonomického rozvoje. Nehovoříme o 7 nebo 8 procentech ekonomického rozvoje v Tunisku, bylo to něco kolem 4% celou dobu před revolucí, po řadu let, no ale aspoň něco. Ale mohlo se tedy to lépe využít pro rozvoj regionu i do dneška. V podstatě je tam mnoho regionů eh, znevýhodněných. A poslední eh, téma byly výnosy proti svobodě. Takže celá řada eh, aspektů spojených sociálně ekonomické spolupráce, když se ovšem Eh, jak se nechával stranou sociální rozvoj. Sociální rozvoj je ovšem významný pro rozvoj státu a je to významné pro většinu eh, mládeže a populace, která dodnes je negramotná a mm, oni by chtěli eh, budovat společnost, chtěli by se zapojit, ale v některých regionech prostě tomu nejsou připraveni a ty výsledky jste všichni viděli. Tuniská revoluce pak přišla už v roce 2010, eh, došlo k porušení sociální smlouvy a ty náklady byly obrovské. Eh, začalo se to šířit do druhých zemí, které mají stejné problémy, stejnou mládež nešťastnou, eh, bez, bez vyhlídek a to byl přímý důsledek špatné vlády, špatných politik a současně to bylo jakýmsi způsobem legitimizováno mezinárodním společenstvím. S revolucí přišly dvě dynamiky, dva procesy. Na začátku to byly dva procesy s nejistotou a riziky. A velmi významnými riziky. Demokratizace a destabilizace. To jsou dva procesy, které běžely paralelně. Jeden pozitivní, který mohl jaksi mm, znamenat ten pohyb směrem k západu, k demokratické e, vládě, zřízení a po současně ovšem faktory destabilizace jsou obrovské. To jsme viděli, viděli jsme je zprava i zleva. Libie je ve válce, Alžírsko není demokracie, zdaleka ne. Egypt eh, jde zpátky, takže málo která země tak eh, také, jak si ustojí takové destabilizované prostředí. Před revolucí to byla neudržitelná stabilita. Byla to otázka dnů, měsíců, maximálně let, kdy to praskne. Takže tam docházelo pouze k trvalé kontrole a omezování společnosti. A, takže nezaměstnanost byla vysoká, nerovnosti rostly a to se dalo čekat. Teď co máme po revoluci? V rámci tohoto procesu demokratizace a současné destabilizace, je situace nestabilní, je to nestabilní udržitelnost. Udržitelnost je nestabilní v té zemi. A jak to teda je? Na jedné straně máme zastoupení různých složek společnosti při tvorbě politiky. Každý k tomu chce říct svoje každý chce se moci vyjadřovat a došlo zjevně k inkluzi také islamistické strany, která po dlouhá léta byla vyloučena z veřejného prostoru a dostala příležitost eh, dostat se k moci, víme, co se stalo a teď oni se snaží právě eh, tu svoji eh, moc na politické scéně nepustit a vidíme velké výzvy, především když vidíme, co se děje v dalších zemích a jaké hrozby to představuje, když vidíme, co se děje v Libii, v Iráku, eh, nárůst eh, teroristických eh, organizací Daesh a podobně. Velká nejistota a mimořádné ekonomické problémy jsou dnes jaksi tou hlavní situací v Tunisku. Mezinárodní měnový fond uzavřel dohodu eh, na 2,5 miliardy s, s tuniskou vládou, ale ekonomicky já nevím, jak to chce ta vláda splatit. Eh, vláda kromě toho rozhodla, že vydá dluhopisy na mezinárodních trzích a já opravdu nechápu, jak ty dluhopisy a ty výnosy z nich chtějí platit. To totiž znamená, že ta země vrší dluhy a kdo je bude platit při míře nezaměstnanosti, která je zase dvouciferná, kdy trh práce ne, neskýtá příležitosti, tak opravdu nevím, kdo ty dluhy bude platit. A třetí faktor této nestabilní udržitelnosti jsou i napětí v regionu. Islámský stát je tam realitou. V Tunisku je mnoho domácího terorismu mezi mládeží, ve vesnicích, ve velice chudých vesnicích. A co je pro ně budoucnost? Možná, že oni vidí svou budoucnost v islámském státu a to je nebezpečné, velmi nebezpečné pro mládež. A my musíme si to uvědomovat. To není jen tak něco, co si přečtem v novinách. To je totiž skutečnost. Co se týče ekonomických aspektů, tuniský vývoz, je to hlavně vývoz zboží do Tuniska, po mnoho let, eh, co existovala dohoda o volném pohybu eh, a, a eh, my, my, po řadu let tedy obchodní bilance byla deficitní vůči EU. A to se nezměnilo. Ekonomická krize v Evropě kde není velká diverzifikace tuniského hospodářství. Hlavní, hlavním partnerem Tuniska je Evropská unie a evropské státy, hlavně některé z nich, které byly značně dotčeny ekonomickou krizí, to prakticky do dneška, a pozorovali jsme pokles ekonomické aktivity v Tunisku především od roku 2009 do roku 2010. A to zhoršilo ještě také obchodní bilanci a, a situaci e, tuniského hospodářství a vedlo to k eh, škodlivým jevům. Zahraniční přímé investice eh, Tunisko ve velké míře nepřilákalo, ta míra je velmi nízká, když to porovnáme třeba s investicemi, které EU realizuje v Mexiku. A Tuniska, vztahy EU a Tuniska se po revoluci změnily. Hned po revoluci tam byla příležitost pro uh, posílenou spolupráci. Proces demokratizace mohl znamenat konvergenci s Evropskou unii, hlavně tehdy, když většina populace chtěla moderní hodnoty, svobodu, rovnost a tak dále. Ale ani to není jisté, jestli tak to opravdu chtěli, protože jiné části společnosti třeba chtěli více konzervativních islámských hodnot, které v podstatě po prvních volbách já osobně jako tunizanka jsem Eh, jak si byla překvapená, kolik lidí hlasovalo pro islámské strany. Někteří třeba byli zklamaní ekonomickými, politickými a sociálními eh, výsledky eh, islamistických stran po prvních volbách. To se může ovšem změnit, ale není to jisté. Druhá věc je destabilizace. Tam je potřeba podpory mezinárodní organizace jako Mezinárodní měnový fond, Světová banka, všichni podporují, ale, ale ta podpora něco stojí a tu cenu bude platit příští generace. Ale jak to bude platit? To je docela důležité. A je to věc, která se také musí položit na stůl. Politici v Tunisku, než podepíší emise dluhopisů a, a další e, dluhy, tak by se nad tím měli zamyslet. Nové výzvy pro prohloubené partnerství s Evropskou unii, to je teď těžké, je těžké dosáhnout koncenzu, protože se politicky vyjadřuje mnoho subjektů a to politické spektrum je velmi široké, zaznívá mnoho kritiky při konzultacích v těch oblastech, které jsme my považovali po léta za solidní a, a, a jasné jako třeba otázka migrace, liberalizace trhu a bezpečnost. To jsou témata, která dnes nejsou jistá, kde nevíme, jestli ani přístup EU je pro Tunisko nejlepší, zvláště eh, když občanská společnost v Tunisku pozoruje, že EU eh, dává, jak si preferuje své vlastní zájmy. A to je důležité o tom diskutovali mnozí představitelé v Tunisku, že je, třeba potřeba, že je potřeba vyvážený přístup. Co se týče politické spolupráce po revoluci, je předpoklad, že EU bude plně podporovat demokratický přechod v Tunisku, že se pokusí budovat a konsolidovat demokratickou transformaci v zemi třeba tím, že tam bude vysílat delegace, a případně dávat peníze do specifických procesů pro Tunisko. A tak jako to uznávali lidé v terénu, ale současně další jasná propagace demokratických hodnot a norem, to je další důležitá věc. Nicméně, a to jsme viděli že stále je tu rozpor mezi retorikou a praxí eh, v evropské politice vůči Tunisku. Eh, eh, politika sousedství a ta retorika o sdílených hodnotách a společných zájmech potřebuje také realizovat v terénu, protože máme na jedné straně pěknou retoritu, ale když přijde na tu skutečnost, tak by bylo potřeba ji zakotvit v tom, co ten stát konkrétně potřebuje v tom daném okamžiku. Takže třeba e, politika sousedství je zaměřená na bezpečnostní otázky v zájmu EU, třeba všechny diskuse o mobilitě a kondicionalitě. To je typický příklad a já se k té kondicionalitě vrátím a tomu takzvanému more for more. A k tomu, e, já nevím, do jaké míry princip more for more a kondicionalita pomohou Tunisku. Takže to by asi chtělo položit tuto otázku. Co se týče ekonomické spolupráce po revoluci, tak tady EU e, se, e, usiluje o větší podporu tam byla vytvořena finanční podpora pro Tunisko, kde tu, e, Evropská unie jaksi posílila svou, své postavení jako hlavní partner a je tam širší prostor pro sociálně-ekonomické reformy e, zaměřené na mládež, rovnost, a e, je příležitost větší inkluze, udržitelného rozvoje pro Tunisko, třeba e, podpora malých a středních podniků, e, decentralizace, regionalizace některých problémů, snaha rozvíjet projekty pro znevýhodněné regiony a podobně. Ten prostor tam je. A když jsme konzultovali lidi v terénu, jsme se jich ptali, tak teď běží velká diskuze o dalším uvolnění obchodu, především v tomto eh, okamžiku eh, demokratizačních procesů, hlavně co se týče ekonomiky země. Eh, ta hluboká, široká dohoda o volném obchodu by mohla být střednědobě přínosná, ale nákladná krátkodobě, protože bude potřeba, aby se jednotlivá odvětví přizpůsobila. A která odvětví budou vyžadovat více přizpůsobení než jiná? Jaké to bude mít dopady na zaměstnanost například v jednotlivých odvětvích spojených s těmi liberalizovanými odvětvími. A konečně sociálně kulturní spolupráce po revoluci EU podpořila vznik občanské společnosti, podpořila také konsolidaci organizací občanské společnosti, networking, kulturní odvětví, kontakty a tak dále. A to šlo také ke zlepšení zapojení těchto organizací do politického dialogu a konzultací. Ale zase, tady je klíčová otázka, kterou je potřeba položit, a sice E, spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu. To je ještě potřeba rozpracovat. Takže na závěr jaký přístup by byl optimální a vyváženější. Je potřeba politické, ekonomické a politické spolupráce e, e, spojit a, zaměřit se na zájmy obou strané a nejenom jednostrané. Je třeba hodnotit dopady Eh, konzultovat jednotlivé subjekty, organizovat konzultace. Za druhé je potřeba omezit rozpory mezi retorikou a skutky evropské politiky. A je asi potřeba přehodnotit princip kondicionality eh, na základě spolu eh, jaksi mm, principu win-win a je potřeba více inkluze do politického dialogu pro všechny klíčové hráče eh, eh, v Tunisku. Děkuji vám mnohokrát a předpokládám, že ta studie bude brzy publikována, takže budete mít dispozici. Eh, Děkuji vám za vaši prezentaci. Et comme je le disais tout à l'heure, jak jsem říkal před chvílí, nejlepší bude asi hned dát slovo panu Kesteltaldovi, který je naším zpravodajem pro vztahy EU s Tuniskem v současném regionálním kontextu. Takže on vystoupí jako první bude hovořit taky o té své zprávě a ostatní politické frakce se potom budou moci vyjádřit jak k vystoupení paní Ajady, tak ke zprávě pana Castaldo. Fabio Massimo Castaldo má slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Je nám potěšením, že vás tady vidíme v této nové roli, kterou teď kumulujete epizodicky. Desidero in primis ringraziare di vero cuore anche il segretariato per le... Dovolte mi nejprve vřele poděkovat sekretariátu za vynikající práce a také poděkovat stínovým zpravodajům za jejich pracovní nasazení. Tunisko, jak už tady jasně vyplynulo i z té prezentace naší expertky, kterou jsme si právě vyslechli, je zemí, která si zaslouží naši pozornost. Když se podíváte na návrh textu, je evidentní, že bychom původně dali přednost tomu zahrnout další pozměňovací návrhy a více odstavců. Tedy, promiňte, do více odstavců do zprávy a to uděláme prostřednictvím pozměňovacích eh, návrhů. Víte, že lhuta pro jejich předkládání je 22. dubna. Zprávy o Tunisku nelze omezit pouze na ty pozitivně vyznívající zprávy o arabském jaru. Tunisku je potřeba věnovat pozornost, protože je to takový garant stability pro celý region a tím i pro Evropu. Tunisko v roce 2015 získalo Nobelovu cenu, ale samozřejmě takovéhle dobré úmysly sami o sobě nestačí. Je třeba přijít s konkrétními iniciativami eh, na, tak, aby se stalo Tunisko naším prominentním partnerem v oblasti Magrebu. Proto jsem také svoji zprávu strukturoval do čtyřech částí. Institucionální a politická reforma, strukturální rozvoj, vzdělávání a kultura, a čtvrtá část. Tam, kde jde o polic, politiku a instituce, jsem přesvědčen, že je nezbytné podpořit partnerství, protože je třeba se ujistit, že tady zástupci lidu budou schopni ubránit určité ústavní hodnoty, které, jsou, které byly nově zavedeny. Měli bychom je v tomto úsilí podpořit a já navrhuji, abychom zorganizovali něco jako tuniský týden tady v parlamentu. To by vyslalo důležitý signál o podpoře a dále by to zviditelnilo práci tuniského národního schromáždění a samozřejmě by to také zvýšilo prestiž celého regionu. Je třeba, věnuji se ve své zprávě také nezbytné reformě trestního zákoníku, o důležitosti přechodného období pro určité oblasti, o nadefinování toho, co jsou osvědčené postupy v oblasti médií a jejich podporu a o, také tedy se věnovat velice živému sektoru občanské společnosti, který v Tunisku funguje. Je třeba Tunisku věnovat eh, větší pozornost i v rámci politiky sousedství. Je třeba Tunisku zviditelnit z pohledu mezinárodního společenství a ujistit se, že tedy v Tunisku panují takové podmínky, které eh, budou fungovat jako prevence plítvání zdroji z rozvojové pomoci. Je třeba také klást důraz na investice, které povedou k vytváření pracovních míst. Nezaměstnanost není jedním z hlavních problémů, ale je to hlavní problém Tuniska. Proto je třeba provádět reformy v oblasti hospodářské a také propagovat růst a ujistit se, že mladí lidé s univerzitním diplomem najdou práci. A další důležitý bod. Jednoduchý přístup k mikroúvěrům a reforma zákonníku práce. Další prioritou je boj proti korupci a je důležité prosazovat myšlenku, aby tuniský státní dluh byl převeden do formy investic a to především malých a středních podniků, protože malé a střední podniky hrají klíčovou úlohu pro rozvoj této země. Najdou se i oblasti, kde je synergie, to už jsme, na to jsme upozorňovali i ve zprávě sever a východ této země a pobřeží je více vyvinuté než jeho západ. A samozřejmě my máme zkušenosti s užíváním regionálních fondů a o tyhle zkušenosti se můžeme pod podělit. V oblasti bezpečnosti a obrany, to je ta třetí kapitola, ve stanovisku hovořím o tom, že bezpečnost, míra bezpečnosti v Tunisku eh, klesla, také z Tuniska proudí celá řada bojovníků do řad islámského státu. Je třeba reformovat tuniské ozbrojené složky, tak aby byly proaktivní, nikoli pouze reaktivní. Musíme posílit spolupráci mezi eh, příslušnými orgány Evropské unie a Tuniska. Například Europol by měl revidovat svůj přístup. Tunisko zatím není na seznamu třetích zemí, spolupracujících třetích zemí a to by se mělo změnit. K tomu je ovšem potřeba uzavřít dohodu. Musíme také pracovat na sociální inkluzi pro mladé a předcházet eh, rekruto- náboru dalších mladých lidí do řad teroristů. Místo toho je třeba jim nabídnout pracovní místa a vyzdvihnout je z chudých poměrů, protože tak už eh, tedy, protože díky tomu ta retorika teroristických a, eh, organizací nebude tak zajímavá. V přístupu k Tunisku musíme také usnadnit obě pohyb osob prostřednictvím liberalizace, liberalizace vízového procesu. A měli bychom například usilovat o zvláštní víza pro vědecké a výzkumné pracovníky, já bych rád dodal i umělce. A je třeba tedy prosadit nezbytné změny v tomto ohledu školy, univerzity, výzkumná centra a spolupráce mezi nimi, tak aby bychom prosadili myšlenku celoživotního kontinuálního vzdělávání, osvojení si nových jazyků. To všechno přispěje k demokratizaci zemi a také to představuje boj proti nezaměstnanosti. A na závěr takový jeden apel. Musíme se ujistit, že naše podpora Tuniska bude objemově větší než jen rozloha Tuniska. Tunisko je totiž takovým příkladem pro země arabského světa. A jako takové by mělo být vystviženo. Možná, že vývoj neodpovídá úplně našim očekáváním z dob arabského jara, ale přesto je poměrně velmi dobrý a my bychom to měli oplatit hospodářskou podporou podobnou jako například na Ukrajině. Bylo by dobré založit investiční fond. Nestačí říkat, Tunis je, Tunis je jako Kiev, je potřeba postupovat postupně, protože příznivý vývoj v Tunisku je příznivý i pro Evropskou unii. A my doufáme, že se pro Tunisko podaří získat statut privilegovaného partnera. Na tom pracujeme a doufáme, že se to v příštích letech podaří prosadit. Nyní tedy můžeme začít spolupracovat s Tuniskem, které s námi sdílí určité základní hodnoty, včetně demokracie, a chopit se této příležitosti, jak už říkal Napoleon, Některá území se podaří znovu dobít, ovšem ne vždycky na to je dost času. A proto je třeba tuto příležitost využít a já jsem si jist, že tedy ještě ve spolupráci se stínovým zpravodajem odvedeme dobrou práci. Eh, děkuji. Napoleona jsem tedy nečekal, tak dobrá. Díky za vyváženou zprávu. E, která je v souladu se stanoviskem parlamentu, to znamená podpořit naše tuniské přátele. V tomto kontextu bych chtěl připomenout, že smíšená parlamentní komise nastartovala v únoru tohoto roku. Myslím si, že to je dobrý nástroj, který je třeba efektivně využít. A v tomto kontextu si myslím, že by bylo dobré se sejít letos ještě jednou, tedy v rámci té smíšené parlamentní komise. To by, byla, eh, to by byl dobrý politický signál z naší strany eh, v kontextu této podpory. Takže teď politické skupiny stínový zpravodajové. První pan Čeza, stínový zpravodaj za EPP. Děkuji, děkuji pane předsedo. Na začátek bych rád poblahopřál našemu mladému kolegovi Kastaldovi za skvělou práci a také za způsob, jakým tuto práci odvedl a jak v podstatě zajistil opravdu spolupráci nás všech. Je to opravdu velmi kompletní zpráva, která obsahuje kompletní i konkrétní návrhy, protože v těch čtyřech bodech, eh, které jmenoval, tak ve všech těchto bodech jsou aspekty, které se váží na velmi konkrétní věci a nabízejí také konkrétní odpovědi a konkrétní doporučení. To znamená, že já velmi děkuji tedy za to všechno, co jsme si mohli vyslechnout. To znamená, že tady šlo opravdu o informace, které byly velmi zásadní pro nás pro, všich, pro nás pro všechny, protože víme, že od roku 2010 došlo k mnohým pokrokům a proto je třeba tento demokratický proces co nejvíce podpořit, tak aby nedošlo k destabilizaci. A to je přesně to, o co by nám mělo jít. Musíme si uvědomit, k čemu tedy v tuto chvíli v Tunisku dochází, co se tam odehrává a je třeba si uvědomit, že opravdu dochází k pokroku, nicméně i tak eh, dochází eh, k dramatickým eh, situacím, které samozřejmě život tohoto státu stěžují. A problémem je to, že Tunisko v dnešní době má na svém území také jeden milion Libíců. To znamená, to je třeba si uvědomit. A je třeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy dnes jim poskytneme pomoc, tak se nám to jistě do budoucna také vyplatí. Musíme si také uvědomit eh, polohu Tuniska eh, protože je to opravdu zcela zásadní, klíčový stát eh, pro celé středozemí a oblast eh, Severní Afriky. Proto stabilita eh, v tomto státě a v tomto regionu je také zárukou vyšší stability pro nás. To znamená, že je velmi důležité to, co říká kolega Kastaldo ve své zprávě. To znamená, konkrétním způsobem musíme udělat všechno pro to, abychom pomohli Tunisku. On eh, řekl, že bychom tady měli zorganizovat týden Tuniska. Ano, prosím, prosím, udělejme to musíme zvýšit povědomí o Tunisku, musíme vysvětlit také eh, tuniským eh, přátelům, jakým způsobem my tady fungujeme, jak funguje Evropský parlament. Musíme dělat i malé krůčky, musíme ale také pomáhat administrativě eh, Tuniska musíme také poskytnout co největší podporu také eh, v nadcházejících volbách, které se odehrají na podzem roku 2016. Musíme jim poskytnout eh, vší, všechnu možnou pomoc. To bude totiž velmi velký a důležitý milník v historii Tuniska. To znamená, je třeba jim pomoci poskytnout podporu právě v tomto procesu a v tomto období zcela zásadních reform, protože pokud tuto pomoc a podporu neposkytneme, tak samozřejmě dojde k navýšení nerovnosti mezi různými regiony. A to je práce, to je něco, co můžeme eh, udělat ve spolupráci eh, s Tuniskem a se zástupci Tuniska. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom eh, také o je velmi důležité hovořit tedy o těchto aspektech. Samozřejmě musíme poskytnout institucionální pomoc, ale zároveň také nenalhávejme si, že tomu tak není, ale potřebujeme také poskytnout hospodářskou pomoc a musíme jednat co nejrychleji. Nemůžeme v tuto chvíli jednoduše čekat a vyčkávat, až se z tohoto regionu a z této oblasti stane další nestabilní zóna a vše tedy, co je v této zprávě, by mělo být uplatňováno. A co se týče také bezpečnosti, musíme tady také zaktivovat eh, nástroje Europolu. A opět, nenalhávejme se, opak, musíme pomoci i Tunisku. Myslím si, že každé euro, které eh, zde investujeme a které pomůže tuniskému hospodářství, je euro, které investujeme zároveň do stability Evropy. A to je třeba si uvědomit protože v tuto chvíli ta nutnost jednání a konání je stále palčivější. A to vše v, tomto, v této zprávě je. A já jako eh, zástupce EPP samozřejmě i společně se svými kolegy předložím pozměňovací návrhy týkající se konkrétních eh, jaksi prvků, ale samozřejmě uděláme všechno pro to, aby ty naše příspěvky byly co nejpozitivnější. V každém případě ale v tuto jsme ve chvíli, kdy Evropská unie musí opravdu co nejvíce a co nejrázněji poskytnout eh, podporu a pomoc. Nemůžeme jednoduše o tom vtipkovat a a e, říkám vám to, opravdu to riziko je veliké a říkám to také jako Ital, protože máme Tunisko za dveřmi, opravdu doslovně za dveřmi. To znamená, že ve chvíli, kdy se situace v Tunisku zhorší, zhorší se i situace u nás. To znamená, že já v tuto chvíli děkuji zpravodaji. E, myslím si, že opravdu e, pomoc Tunisku e, je důležitá, protože už v tuto chvíli je Tunisko jednou z, malou zemí, z málo zemí v tomto regionu, s níž vedeme konstruktivní dialog. To znamená, že je to důležitá země. A proto chci říci, že velmi vítám tuto zprávu a doufám, že s dalšími příspěvky Evropské unie se nám podaří situaci zlepšit řešit. A za socialisty Antonio Panzeri který je také zároveň je předsedou, nebo, nebo v podstatě vedl delegaci do tohoto regiony. Já mám pouze dvě připomínky. Za prvé, připomínka týkající se té zprávy a také připomínek paní Ajady, které se týkaly studie samotné. Co se týče té zprávy, tak k tomu nemám příliš co dodat. Pouze jsem chtěl poděkovat panu eh, zpravodaji, panu Kastaldovi, protože prokázal a dokázal, že lze opravdu velmi konstruktivně spolupracovat a myslím si, že ten text, který je v tuto chvíli předkládán, je opravdu skvělým základem pro další jaksi spolupráci a také obsahuje velmi důležité odkazy a konkrétní návrhy, jak pomoci tedy eh, této zemi. Hovoří se tedy také o eh, tuniském dluhu a o jeho možné konverzi a tak dále. To znamená, že opravdu velmi důležité věci. My jako socialisté samozřejmě tady předložíme některé eh, pozměňovací návrhy, které by měly zdůraznit a posílit některé z prvků, které se nachází v této zprávě. Hlavně co se týče bodu 2. Tady se hovoří v tomto bodě o eh, účasti občanské společnosti a také o lidských právech a také se hovoří také o volném pohybu a ne pouze v rámci dohody o volném pohybu, ale také jako o velmi důležitém nástroji pro eh, symetrický rozvoj společnosti. Tady si myslím, že budeme schopni opravdu dosáhnout velkou, eh, tady budeme schopni dosáhnout velkého souladu mezi všemi politickými skupinami. A za druhé, bych pouze rád zdůraznil, že se v Evropě odehrála velmi nelehká debata o Tunisku a nám se podařilo zajistit to, že Tunisko má opravdu prioritu. Má prioritu. A myslím si, že je to velmi důležité opět eh, zopakovat. Eh, je důležité si uvědomit, jak moc Tunisko je v tuto chvíli eh, důležité, protože čím víc budeme schopni Eh, prokázat to, že ty procesy, které začaly eh, arabským jarem, mohou vést si, či mohou se ubírat tím správným směrem, tím jasnější, či, čím jedno, tím jednodušeji budeme tedy jaksi eh, odůvodňovat také podporu a pomoc těmto státům. To znamená, že samozřejmě čím více budeme podporovat tyto demokratické procesy, tím lépe pro nás všech. Nicméně tady v té zprávě si myslím, že bychom se měli vyhnout tomu paternalistickému přístupu. A dále nemůžeme přistupovat k Tunisku zcela nekriticky. To také nelze. Já jsem se v rámci svých vztahů s arabskými zeměmi naučil, že eh, podpora je velmi často vnímána jako samozřejmost. Vy jste hovořil v podstatě o tom principu, jak si víc za víc. Nicméně je třeba si uvědomit, že právě ve vztahu s Tuniskem potřebujeme také určit jasné eh, lhuty. Nehovořím tady o, nějakom damokl, eh, o nějakém damoklově meči, ale potřebujeme tady jasně stanovené lhuty, které eh, budou zajišťovat také společnou a vzájemnou spolupráci, vzájemnost. A když říkám, že ta podpora a pomoc je vnímána jako samozřejmost, tak tady je třeba také identifikovat ty klíčové body protože tady je třeba také ještě jednou přeskoumat eh, ty kritiky, eh, kterými jsme svědky v Evropské unii. A hovořil o tom také pan Čeza před chvilinkou. To znamená, ta pomalost parlamentu v Tunisku je opravdovým problémem. Je důležité, aby tady fungovalo to přesvědčení o tom, že politické rozhodování a všechny politické procesy jsou zcela klíčové pro dnešní dobu. A další eh, prvek, který je velmi důležitý, je právě to vytváření či formování politických skupin. Nelze či nemůže eh, docházet k tomu, že budou vznikat politické skupiny, které se budou zakládat pouze na konkrétních zájmech. Protože samozřejmě každý bude vycházet z jiných zájmů, ale my potřebujeme spolupracovat s politickými eh, stranami, které budou schopné přicházet s nějakými budoucími vizemi pro Tunisko. A dále ta potřeba toho, aby Tunisko opravdu podporovalo rozvoj a sílu své občanské společnosti. A poté samozřejmě neposledně neposlední řadě také otázka lidských práv. Já nemůžu zavírat oči před tím, že trest smrti může být ospravedlněn eh, bojem proti terorismu. Ne, tady prostě je třeba proti tomu vystoupit protože víme, jakým způsobem hlasovalo parlamentní schromáždění, ale je to třeba přeskomat. Je třeba opravdu to přeskomat. Já neříkám, že v tuto chvíli musíme jak si aplikovat všechny naše evropské eh, principy na eh, jiné státy, včetně Tuniska, ale je důležité, aby právě tato studie se tímto věcem věnovala. Děkuji vám. Nevím, jestli za konzervativce chce vystoupit pan Bašír. Máte slovo. I'd like to thank... Já bych chtěl poděkovat eh, panu zpravodaji za jeho komplexní zprávu o situaci v Tunisku. Zpráva je dobře strukturovaná, lze ji přehledně číst. Přesto mám několik připomínek k určitým oblastem, které podle mého názoru jsou zvláště důležité. Za prvé, hospodářský rozvoj je naprostým základem pro stabilitu a bezpečnost v tenisku. Hospodářský růst přispěje k vytváření pracovních míst a blahobytu pro střední třídu a také pro mladé lidi a to je odradí od radikalizace. Také bych rád eh, zdůraznil úlohu, kterou hrají členské státy Evropské unie eh, ve chvíli, kdy navazují obchodní vztahy s Tuniskem. Měli bychom podporovat růst v sektoru malých a středních podniků, boj s byrokracií a stimulovat hospodářský růst. Měli bychom také opatrně, tedy nebo pozorně poskytovat rozvojovou pomoc, ale jen tam, kde to přinese hmatatelné přínosy. Nestačí jenom budovat mosty a přístavy. Je třeba také financovat odbornou přípravu učitelů nebo investovat do rozvodu vody. Je také důležité dozírat na to nebo kontrolovat to, jak probíhají reformy a upozorňovat na to, že současný roztříštěný přístup vlády ohrožuje celý proces. V oblasti bezpečnosti a obrany je důležité spolupracovat s Tunisany na boji s terorismem, ale nesmíme zapomínat, že bez toho, aby nastala stabilní situace v Libii, nebude možné zajistit stabilitu Tuniska. Také reforma eh, procesu vzdělávání je velmi důležitá, protože může pomoci eh, s bojem proti radikalizaci mladých lidí. Já souhlasím se závěry, které pan Castaldo ve své zprávě uvádí, ale přesto ještě předložím pár pozměňovacích návrhů k oblastem, které si podle mého názoru zaslouží ještě větší pozornost. Děkuji. A nyní eh, Hildewalde Boltmans tady není a pan Kyčuk bude hovořit za zelené. Děkuji, pane Predo. Of my colleague. o kolegyni Hilde Woltmans. Rád bych i jejím jménem poděkoval panu Kastaldovi za ochotu spolupracovat se stínovými zpravodaji a dát k dispozici první verzi zprávy. Jak všichni víme, Tunisko dosáhlo po Arabském radu asi největšího vývoje, ale eh, tento vývoj je ohrožen reakčními eh, islámského státu a dalšími. Proto je toto stanovisko dobře načasované, nicméně Alde má několik připomínek. Já se k ním vyjádřím. Za prvé, návaznost mezi touto zprávou a pozitivním dopadem na obchod musí být zdůrazněna. Za druhé, Máme spolehlivé informace z našich vlastních zdrojů v Tunisku o tom, že oficiální představení investičního a rozvojového plánu na roky 2016 až 2018 bylo odloženo až na konec letošního roku, také proto, že se spožďuje jeho přijetí tuniským parlamentem. Myslím, že tady není dobré eh, tleskat tomuto plánu ještě předtím, než byl skutečně přijat. Pokud je o takzvaný Marshallův plán pro eh, Tunisko, Alde je přesvědčeno, že eh, mezinárodní komunita je připravena investovat. Chybí však představa na té tuniské straně, kam ty prostředky vynaložit. A proto by bylo dobré, kdyby Tunisko jasně naznačilo, jakým způsobem hodlá poskytnuté prostředky vynaložit tak, aby prospěly obyvatelstvu a společnosti. A konečně musíme se také vyjádřit k potřebě uzavřít dohodu o readmisi s Tuniskem, protože eh, tlak v důsledku uprchlické eh, vlny je extrémní. My jsme už dohodli něco podobného s Tureckem a teď je třeba vyvíjet podobný tlak na země Magrebu. Krajní levici paní Gvržia. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já se připojím k vši, ke vší té chvále na adresu kolegy Kastalda. Obvykle, my jsme zvyklí spolupracovat jako stínoví zpravodajové. Já zdůrazním hlavně strategickou roli Tuniska. Několik z vás to tady zdůraznilo. Co se týče potřeby Maršalova plánu, na tom se také shodujeme, o tom, že je potřeba privilegované partnerství, vyvážené, a neomezené jenom na ekonomické zájmy. To si myslím, že je stěžení. Chtěla bych zdůraznit i v návaznosti na to, co tady říkala paní profesorka. Chtěla bych zdůraznit, že mnoho Tunizanů ještě stále má pocit, že partnerství s EU je zaměřené více na evropské zájmy než na tuniské zájmy. A myslím, že pokud chceme dosáhnout rovnováhy, aby to nebyl ani paternalismus, ani kritika, tak bychom měli věnovat velkou pozornost této otázce. Některé reformy vidím, že pokrok že jak si postupují dobře a právě ty strukturální, například investiční zákon, bankovní reforma, která probíhá, takže mě se eh, divím eh, tomu dvojímu tempu u některých reform a myslím si, že je stěžení mít lepší vyváženost mezi půjčkami Evropské unie a dary Evropské unie. Na rozdíl od toho, co říkal liberální kolega, já si nemyslím, že by do Tuniska tekly nějaké hromady darů od revoluce tuniský dluh vzrostl o 20 a Tunisko bylo donuceno i si půjčovat na finančních trzích. Při sazbách jak jaksi net, netvrdím, že úžernických, e, ale přece jenom hodně vysokých pro stávající výkon ekonomiky, takže bychom e, měli i tomuto věnovat pozornost. A myslím si, a v tom se shodujeme s Fabiem. Já předložím nějaké pozměňovací návrhy, abych některé věci zdůraznila, ale nemyslím si, že bychom byli v rozepři. E, samozřejmě e, tam e, u první zprávy je potřeba klást důraz na nerovnováhu ekonomickou a sociální, nerovnováhu mezi regiony, velkou metropolí a, a venkovem. To jsou věci, kde myslím, že opravdu je potřeba vyvinout více úsilí a tam může i EU sehrát roli, aby pomohla vrátit, jak si navrátit rovnováhu, protože jsou jedna část toho sociálního problému je právě v této nerovnováze. A chtěla bych taky zdůraznit otázku role malých a středních podniků. Myslím si, že to tam není dostatečně potržené. A také při mých návštěvách v Tunisku mě zaujalo, jakou roli může hrát sociální a solidární ekonomika. To je velký potenciál, který není dostatečně zdůrazněný. Hovořila jsem o otázce dluhu. nadále zůstávám eh, proto, aby se ten dluh zhodnotil. Část toho dluhu je nespravedlivá a měla by Eh, ulehčit Tunisku, pokud by se udělal audit tohoto dluhu. A vím, že je tam spolu odpovědnost i ze strany Tuniska, co se týče zmrazených aktiv. Náš parlament se k tomu vyjádřil, takže musíme pokračovat a, a, a podporovat ten proces. Souhlasím s kolegou Panzerim, co se týče demokracie a lidských práv, zaznamenala jsem také odhlasování v eh, zákona o teroristech se, se zpřísněním trestu smrti. My jsme mlčeli na toto téma, já si myslím, že to není zdravé. Mnozí z nás si přejeme, aby byla eh, určitá rovnováha mezi bojem proti terorismu a lidskými právy na straně druhé, čili tam máme co sdělit. A chtěla bych ještě zdůraznit tři další věci čtyři. Jenom telegraficky. Ještě jsou problémy s policií a s bojem proti beztrestnosti. Nevládní organizace si stále stěžují e, na mučení v smyslu mezinárodní definice pojmu. Svoboda médií je důležitá otázka a to i tehdy, kdy se to týká nejenom novinářů, ale také blogerů otázka eh, transformační justice je taky na pořadu dne a nemůžeme mít vztahy jako s Tuniskem takové, jestliže v oblasti migrace nebudeme klást důraz na to, aby Tunisko vytvářelo pravidla pro práva migrantů a práva azylu. Protože v tom milionu lidí, kteří přišli z Libie, jsou Libíci, ale nejenom jsou tam lidé, kteří jsou v hrozné situaci a e, kromě e, té, e, toho zhoršení situace ještě dochází k jaksi k bezdomovectví ve, ve smyslu občanství a já podporuji otázku kulturní výměny, ale chtěla bych, aby se tam doplnila také výměna sportovní, lidového školství a Eh, občanských združení. Možná, že jako francouzka na to pohlížím trošku jinak, to Tunisko sice je trošku dál, ale máme milion Tunizanů na našem území, takže Tunisko je taky trošku na francouzské půdě a vím, že ta výměna e, mezi e, nevládními organizacemi a různými občanskými združeními je velice užitečná a takže to bych chtěla předložit e, jako pozorňovací návrhy, pokud budete souhlasit, pane zpravodaji. Děkuji vám. A nyní požádal o slovo pan Jurek. Děkuji. Chtěl bych se připojit ke všem poděkováním za eh, práci kolegy Kastalda, za výbornou informaci paní Ajády. Chtěl bych jenom doplnit jednu věc k té zprávě. Podle některých informací, například amerického institutu Open Doors, eh, který se věnuje otázkám náboženstvím, v posledním roce po revoluci dochází k nárůstu náboženské nesnášenlivosti, hlavně vůči křesťanským konvertitům. A to ne na právní úrovni, o to tam nejde, ale ve společenském životě. A chtělo by to, eh, jak si prostudovat všechny případy a doplnit do naší zprávy také tuto otázku, protože je to na eh, otázka odpovědnosti orgánů eh, Tuniska, které nemohou Eh, ignorovat takové jevy a eh, měli by jaksi ty hodnoty tolerance a eh, společenského smíru propagovat. Je to otázka sociální, je to otázka soukromého života a je to velmi důležité pro nás, pro křesťany. Děkuji vám. A nyní paní Ajády dostane slovo. pan Panzeri vás oslovil přímo, ale pokud chcete reagovat i na další vystoupení, tak samozřejmě máte prostor. Tři, tři pět minut. Prvé, děkuji za všechny vaše připomínky. Co si odnesu z této diskuze je, je to, že je důležité pochopit, že současná situace v Turecku není tak jednoduchá, jak by to vypadalo. Na, druhé, na jedné straně naše politické strany jsou velmi mladé, některé uh, už přestaly existovat a některé nechápou, jaký je rozdíl mezi politickou stranou a organizací občanské společnosti. A někdy tedy ty hospodářské zájmy jsou zneužívány k politickým účelům. A nebo naopak. A já si myslím, že tohle je velmi důležité pochopit a já jsem přesvědčená, že je to možné jedině prostřednictvím vzdělávání a školení, odborné přípravy, ale myslím také, že musíme být realističtí. Proces demokratizace není procesem, který uspěje ze dne na den nebo z roku na rok. Trvá to pět, deset let a víc. Je to prostě proces a důležité je podpořit tu ochotu jednotlivých aktérů v zemi spolupracovat za účelem dosažení eh, určitého nadřazeného cíle. Nejde jenom o hospodářský rozvoj. Samozřejmě, hospodářský rozvoj je klíčový ve chvíli, kdy, není, kdy chybí růst, tak chybí i cokoliv ostatního. Ale problém je, že musíme pochopit také kvalit, tu souvislost mezi kvalitou vzdělání a souvislostí mezi rychlostí vytváření nových pracovních míst a rozšiřováním se trhu práce. Když se podíváme na profil těch mladých lidí, kteří se vydali bojovat, jsou to lidé s vysokoškolským vzděláním, jsou to inženýři, odborníci na počítače, na komunikační technologie a je opravdu neuvěřitelné, že se z nich stávají teroristi. Jak takovýhle lidé mohou věřit tomu, že teroristická organizace jim může nabídnout lepší budoucnost? Takže, jak říkám, vzdělání, tedy reforma vzdělání je dlouhodobý proces. Samozřejmě lze k němu přispět také s pomocí sociálních médií, internetu a tak dále. Ale je důležité na tohle nezapomínat. Pokud jde o trest smrti, tady naprosto souhlasím. Nedošlo k žádnému pokroku v oblasti lidských práv, včetně toho, co se tu konkrétně zmínili, trest smrti. A já si myslím, že je naprosto zásadní, abychom donutili Tunisko ke kroku zpět v této oblasti. A neschovávali se pod záminku boje proti terorismu, tam, kde jde o porušování lidských práv. Já si myslím, že to zase souvisí s tím nedostatkem zkušeností, protože v takovém případě se zdá být bezpečnější vrátit se k těm ultrakonzervativním postojům, navíc to řeší určité obavy ve společnosti, ale je to něco, na čem musíme velmi opatrně pracovat. Krom toho Tady jsem tu slyšela termíny jako eh, sociální ekonomika, lepší inkluze. To je všechno velmi důležité a je také důležité mít politiky, které propagují tento typ vývoje a které umožní mladým lidem aktivně se zapojit, poučit se ze evropských zkušeností, protože Evropa je tedy velmi rozvinutá v této oblasti. A jak už jsem řekla, rozvoj těchto iniciativ se vyžádá určitou dobu a pokud bychom chtěli investovat do sociální ekonomiky, do sociálního modulu podnikání, není to jednoduché. Vyžádalo by si to velkou součinnost různých aktérů, včetně nevládních organizací a podobně. Pak jsem slyšela jedno velmi důležité sdělení totiž že bez stability v Lipaji nebude Tunisko bezpečné a já s tím naprosto souhlasím, protože bezpečnostní složky Tuniska nejsou zas tak odolné, jak byste si mohli myslet. A Libie, napětí v Libii vede eh, k šíření nestability, zvláště na jihu země. A tím je třeba se zabývat. Také jste zmínili ten milion eh, Libyjců, kteří jsou nyní v Tunisku, nebyl problém a jim nabídnout útočiště, ale samozřejmě znamená to zvýšené náklady pro naši vládu na zdravotní péči, na vzdělání a podobně. Zatím nemáme problém tyto uprchlíky absorbovat, ale otázka je, jak dlouho to ještě takhle vydržíme a jak dlouho, kolik let a podobně je můžeme podporovat. Také jsem tu slyšela termín Marshallův plán a možnost posílit finanční podporu. Ano, já souhlasím s tím, že bychom měli najít rovnováhu mezi poskytováním grantů a půjček. Ale pak je tu ještě další důležitá věc. Bankovní sektor v Tenisku je nyní v krizi. Pokusili se o reformu, ale nezafungovala a pokud nemáte fungující bankovní sektor, je velmi obtížné financovat malé a střední podniky a další rozvoj. Samozřejmě existují tedy ty organizace, které nabízejí mikroúvěry, ale nevždy je to tak ideální, například účtují velmi vysoké úrokové sazby. Takže nejprve je třeba tedy nastolit určitou formu bankovního dohledu i nad tímto typem organizací stabilizovat bankovní sektor. A tady by nám asi mohly pomoci zkušenosti z Evropy a osvědčené příklady, postupy a tak dále, které tedy Evropa nabízela, na, nazbírala v rámci hospodářské krize, záchranných balíčků a tak dále. To je asi vše, co jsem chtěla říci. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, děkuji vám za vaše přispění k dnešní rozpravě závěrečné poznámce dávám slovo zpravodaji Kastaldovi. Merci infiniment, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl říci, že plně sdílím to, jak jste připomněl význam smíšené parlamentní komise, což jak jsme si říkali s mm, předsedou, já jsem členem této komise a to si myslím, že bude právě privilegovaný nástroj, který v nadcházejících letech pomůže rozvinout naši spolupráci s Tuniskem a doufám, že vzniknou binomy mezi tuniskými a evropskými poslanci a tyto binomy se budou věnovat konkrétním projektům. Budu pokračovat italsky. Altro ringrazio tutti i... A samozřejmě bez pochyby chci opravdu poděkovat všem svým kolegům za jejich slova povzbuzení a také za jejich podporu a spolupráci při vypracování vypracovávání této první verze zprávy. Myslím si, že je to tedy dobrý výchozí bod pro další rozvoj těch základních čtyř pilířů, na který se zakládá zakládá. Zazněly zde čtyři věci, se kterými souhlasím. Samozřejmě je třeba se také uvědomit eh, důležitost snah, které vyvíjí Libie. Ano, to je důležité. Také Eh, Tunisko udělalo opravdu neuvěřitelnou práci, eh, přijalo více jak tady těch již zmíněných eh, milion Líbíců. Je třeba tedy udělat všechno pro to, aby byly posíleny demokratické procesy na úrovni parlamentu, který doposavat ještě neměl dostatečné příležitosti či schopnosti, jak si využít všechen potenciál parlamentní demokracie a to také samozřejmě v celosvětovém kontextu. Já v tuto chvíli nemohu víc než vyjádřit eh, podporu toho, co říkal pan Pancery v souvislosti s lidskými právy. Samozřejmě, že to je stále pro nás naprosto klíčové téma a nebudeme nikdy tady ustupovat. Stejně tak je pro nás celá zásadní také podpora občanské společnosti, protože bez občanské společnosti prostě nebude fungovat politika jako taková. A když si uvědomíme tu důležitou roli, kterou občanská společnost eh, sehrála, tak vlastně v podstatě Eh, zastala roli eh, jinak v jiných zemích fungující politiky. To znamená, že práva občanské společnosti musí být i nadále dodržována a chráněna. A samozřejmě, že to, co si eh, vlastně hlavní cíle arabského jara ještě pořád nebyly splněny. A proto samozřejmě také souhlasím s tím, co bylo řečeno v souvislosti se znovu zavedením trestu smrti. Dokon, dokonce i u těch eh, šílených činů, které souvisí s terorismem, nemůžeme v tuto chvíli eh, souhlasit s tím, aby trest smrti byl součástí eh, standardního právního rámce demokratického státu. A naopak trošičku nesouhlasím s panem Klučukem, který tady v tuto chvíli jaksi nemůže být, ale nesouhlasím zcela se jeho tvrzením, že tedy ty fondy v tuto chvíli již existují. Ano, samozřejmě, že existují fondy, také podporujeme mikrofinancování, které představovala a představí také e, paní Mogheriniová. Ale je pravda, že to nejsou stále dostatečné zdroje. To znamená, že potřebujeme více prostředků pro podporu například veřejné zprávy. A proto chci říci, že ty fondy a ta doposovat poskytnutá podpora a vše tedy, když si to když se na to podíváme, včetně tedy eh, těch půjček a úvěrů, stejně tak jako jak si pomoci, která tady byla poskytnuta, tak pořád nám tady ta rovnice nevychází tak úplně kladně, protože oni sami je to samozřejmě na nich, aby eh, podpořili ty reformy, o kterých mimo jiné také hovořím ve své zprávě, ale i my musíme splnit všechny naše úkoly a i my proto musíme nadále zdůrazňovat důležitost a hodnotu jako, jako model který v podstatě může sehrát eh, institucionální demokracie. A na závěr bych řekl, nebo bych v podstatě ještě vzpomenul to, že je velmi důležité podporovat malé a střední podniky. To je opravdu zcela zásadní. To je něco, co se snažíme aplikovat i v Itálii a proto si také myslíme, že právě ten tuniský hospodářský model musí podporovat malé a střední podniky, na kterých vlastně závisí. Kromě toho je třeba také si uvědomit, že eh, nej, nejsevernější bod Tuniska je ještě výše než nejsevernější bod Itálie nebo Sicílie. To znamená, je třeba si uvědomit jednoduše zeměpisnou blízkost eh, Tuniska a Itálie, která vede také k mnohým eh, kulturním podobnostem mezi našimi státy, což se celé jasně odrazilo i v kontextu arabského jara. A na to nelze zapomínat. Chci říci, že my jsme těmi, kteří musí ještě více podnítit a pozbudit tento zázrak a musíme být těmi, kteří kteří podpoří tento eh, již započatý proces demokratizace. A je třeba si to uvědomit i právě v souvislosti s touto zeměpisnou blízkostí, protože je to stát, který je opravdu za rohem. A proto je třeba udělat všechno proto, aby docházelo také uh, E, k souladu a k, set, k, vě, k většímu jaksi setkávání i v oblastech, e, jako, jakými je například ochrana lidských práv. To znamená, nesmíme dovolit, aby nám ten vlak ujel. Děkuji, pane Castaldo. A teď poslední k tomu mohu říci, že máme tři dny na předložení pozměňovacích návrhů, je to tedy termín je v pátek, potom přijde e, v třetím týdnu května bude projednání ve výboru, hlasování ve výboru a FED bude e, se konat v červnu, v polovině 13. 14. června, to ještě uvidíme, a na plenárku se to dostane v září. Máte něco, co chcete říci k bodu různé. Není tomu tak, takže tím končíme a příští schůze se koná 23. května 15 hodin. A je taky na programu mimořádná schůze ve Štrasburku 12. května. 12. května. Takže na to taky nesmíme zapomenout. Děkuji.